I think we can start. Tak myslím, že můžeme začít, vážení kolegové. Oh. Ja, Ja, schönen guten Morgen. Přeji vám hezké dobré ráno. Chtěl bych vás srdečně přivítat při našem jednání. Máme eh, dočasný pořad jednání, můžeme ho schválit. Pokud nejsou námitky, já bych jednu námitku měl, eh, protože musíme projednávat zprávu o trojstraném jednání a to bude se zavřenými dveřmi a protože zcela překvapivě dnes ráno je k dispozici výsledek, chtěl bych navrhnout, aby nás stručně informovali oba eh, zpravodajové po hlasování, abychom abychom věděli, jaký je výsledek trojstranného jednání o nástroji EFSI. Jsou prosím nějaké připomínky k pořadu jednání, e, dále e, přijetí zápisu, můžeme ho schválit, pokud nejsou žádné námitky, je to zápis z 26. března a dále vydávání multimodálních integrovaných jízdenek v Evropě. Spravodajem je Dieter Liebrecht Koch. Hned budeme hlasovat, nejprve ověříme hlasování, uvidíme, zda eh, no, eh, bude mít EPP eh, e zase nějaké hlasy navíc. Takže to je začátek kontrolního hlasování. Všichni, co jsou přítomní, hlasovali. Nikdo není navíc. Já vám velice děkuji a můžeme hned přistoupit k vlastnímu hlasování. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovací návrh 18, o tom se nehlasuje, takže 12. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Dostáváme se ke kompromisu 2. kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dost. Dáváme se k pozměňovacímu návrhu 36. Jsou nějaké připomínky, námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, hlasujeme. Kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 5. Kde pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis 6. Kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 45, kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 46, kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 9. Kdo je pro? Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 76. Kde pro? Proti? Zdržel se? To musíme ověřit. Kde pro? Bude to elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh 76. Návrh, hlasování u konce a 16 pro, 25 proti, návrh byl zamítnut. Nikdo se nezdržel hlasování. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 78. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 79. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 80. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 16 hlasů pro, 24 proti, 2 se zdrželi. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To musíme také ověřit. Eh, vypadá to jako, že byl přijat. Zahají hlasování. Kompromis 10. Hlasování je u konce. 34 vůči 8, to je jednoznačný výsledek. Dále kompromis 11, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 127. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. Návrh 129. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Návrh 2 byl stažen. Dostáváme se ke kompromisu 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. A pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Dostáváme se ke konečnému hlasování, bude to jmenovité hlasování a zahajují hlasování. Hlasování je u konce. 40 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi. E, to znamená, že dokument byl přijat. Já děkuji za prvé panu zpravodajovi, panu Kochovi. A za druhé také děkuji stínovým zpravodajům a sekretariátu výboru TRAN, kteří se postarali o to, že se podařilo vytvořit tolik kompromisů a tak urychlit hlasování. Chcete k tomu něco říci? Ano. Já eh, mohu na to jenom navázat a ještě jednou poděkovat kolegyním a kolegům, protože se předkládali opravdu velice dobré pozměňovací návrhy, které mi usnadnily práci a mohl jsem z toho vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy. Mě samozřejmě eh, velice těšila ta těsná spolupráce se stínovými zpravodaji a eh, myslím, že to je dobrý výsledek hlasování. Také děkuji sekretariátu eh, výboru TRAN a Sofii a eh, doufejme, že budeme dále tak dobře spolupracovat. Bude nás to provázet dalších deset let. Já jsem tedy optimista, že po deseti letech to bude u konce, takže eh, Teď bude zpráva o včerejším trojstranném jednání. Kdo by chtěl, prosím, začít? Ano, já musím říci, že eh, jednání začalo včera, ukončeno bylo dnes v 7 ráno a eh, zástupci tedy eh, nespali a, za to jim náleží náš srdeční dík. Dominiku? A priori... Uh... Ano, a mohu k tomu trojstranému jednání říct hlavně to, že trvalo až do sedmé hodiny raní. A v podstatě už bychom měli dospět k nějakému závěru, pokud tedy Rada a komise projeví svoje souhlas. Pokud tomu tak bude, tak bychom se měli na tom Junckerově mechanismu shodnout. Podle článku 54 který se týká našich kompetencí, eh, by eh, mohla k tomu něco říci i Ines. A já řeknu něco, eh, co se tady týká financí. Možná, že víte, že ta záruka 21 miliard by tedy měla obsahovat 16 miliard parlamentu a z toho polovina by tedy měla být dána k dispozici z rozpočtu parlamentu. Měla by být tedy přímo z rozpočtu parlamentu. Vychází se z toho, že těchto 8 miliard bude nutno přímo zapracovat do textu. Přesně to tam zapsat, tak aby ten eh, garanční fond, záruční fond mohl bez problému fungovat. Eh, aby to aby to nebylo formulováno tak, že těch 8 miliard bude, dejme tomu, použito pouze v případě potřeby. Musí to být formulováno tak, že těch 8 miliard je, zkrátka, jsou zkrátka, je zkrátka k dispozici. Eh, komise a rada se k tomu vyjádřili již dříve a domnívali se, že 2 miliardy by měly eh, být eh, vyhrazeny z víceletého finančního rámce a 6 miliard z fondů, z prostředků fondů především z eh, nástroje pro propojení Evropy a z oblasti výzkumu. 3,3 miliard eh, z těch 6 miliard by eh, mělo pocházet z nástroje pro propojení Evropy a 2,7 miliardy z výzkumných programů, z programu Horizon. Musím říci, že ta jednání o finančních záležitostech byla velmi tuhá, velmi Eh, tvrdá. A do včerejška byla rada ještě velmi eh, striktní, pokud jde eh, tedy o rozdělení těchto prostředků. Pro nás ty jejich představy nebyly vůbec přijatelné. Následně jsme ve shodě s výborem pro rozpočet se domluvili na tom, že to bude půl na půl, to znamená 4 eh, miliardy z, fondu z fondu a 4 miliardy eh, z um, rozpětí, tady z, eh, z víceletého finančního rámce. A rada tedy s tím nesouhlasila, potom jsme se přetahovali, o tom nebudu nic říkat, toho vás ušetřím. V každém případě jsme se shodli, pokud tedy budete souhlasit vy jako výbor. Zase jsme to rozdělili eh, zhruba půl na půl, to znamená 5 a 3. To znamená, že jednu, o jednu miliardu jsme to vlastně stáhli. Tato miliarda by měla být rozdělena půl na půl mezi eh, nástroj pro propojení Evropy a program Horizon. A pokud jde o ten nástroj pro propojení Evropy, tady bude všechno pro dopravu. Eh, to je lepší než rozdělení 58 ku 52. To znamená, že jsme tedy získali pro dopravu 430 milionů navíc. Tolik tedy eh, k otázce financí. A ještě je tu jedna věc. Rada předložila text jako přílohu, na které jsme se shodli v CES, to znamená nástroj pro, pro, pro propojení Evropy. Musí tedy existovat příslušné finanční nástroje. A tyto nástroje by tedy eh, bylo možno použít dohromady anebo zvlášť. Na no, na návrh rady, pokud s tím budete souhlasit, můžeme tento návrh přijmout. My jsme tedy souhlasili s tím, že, eh, použi- eh, že tedy převedeme tu půl miliardu na dotaci. Eh, to samozřejmě nemění nic na tom celku, ale mění to rozdělení v rámci toho celku. To znamená, že ten, to množství u finančních nástrojů bude menší. Ehm, mohli bychom tedy eh, ty částky u finančních nástrojů omezit. EFSI eh, 5 eh, a pro nás by to tady potom znamenalo 2,8 milionů pro nástroj pro propojení Evropy a pro dopravu zhruba o něco víc, protože půl miliarda, jak už jsem řekl, bude směřována přímo do oblasti dopravy. To znamená, že jsme to v podstatě rozdělili proporcionálně v souladu s rozpočtovými linkami. Tolik tedy pár poznámek na úvod. Musím říci, že to je poměrně složitá záležitost. Bylo to komplikované i tím, že komise se neustále e, spolčovala s radou. Takže to v podstatě nebyla třístraná jednání, trojstraná jednání, ale byla to dvoustraná jednání, to znamená parlament na jedné straně a komise s radou na druhé straně a toto celé ještě komplikovalo. Tolik tedy e, k této věci a nyní tedy k otázce e, zprávy governance. Děkuji. A nyní tady má slovo Inesa Ayala Sender, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, vzhledem k okolnostem, jak už to tady vysvětlil pan kolega Rikes, jsou tady podobné obtíže. Je to především blok, před kterým tvoří, stojíme jako parlament. Je to blok komise a rady stojí proti nám a je velice obtížné to eh, prorazit. Paní komisařka Georgieva Eh, k tomu přistupuje samozřejmě z hlediska eh, rozpočtového. My jsme se ji snažili vysvětlit, že parlament je jednotný, přistupuje jednotně a prosazuje jednotně eh, svůj postoj. Teď je třeba hovořit o tom, jakým způsobem se budou financovat tyto instrumenty, aniž bychom příliš poškodili ty zbývající dva programy. Dominik to velice dobře vysvětlil, takže eh, se nám doufejme daří trochu zlepšit eh, viditelnost CEF eh, po té, co jsme přispěli do rozpočtu fondu. Pokud jde o mm, legibilitu, mm, prostě ta stanovená kritéria, podle nich se budou hodnotit projekty jako uznatelné, tak my jsme předložili za parlament své, své požadavky a chceme, aby byly stanovené jasné eh, požadavky nebo jasná kritéria uznatelnosti, aby platila i pro CEF a aby se nám podařilo eh, snížit eh, byrokracii, ale zajistit eh, transparentnost a abychom také snížili arbitrárnost při vynakládání prostředků protože v tuto chvíli máme tady ta platná dvě nařízení, čímž pádem může docházet eh, k určité nejednotnosti při aplikaci mm, pravidel. Takže mm, nám jde o jednotnost pravidel. Pak pokud jde o otázku eh, řízení, tak my jsme bojovali za to, abychom mohli celý proces eh, kontrolovat jako Evropský parlament. Zatím mm, se ty věci neodvíjejí úplně, úplně špatně. Eh, my jsme skutečně za to, abychom mohli eh, na roční bázi kontrolovat systém, celý systém, tedy mít tu kontrolu eh, řízení. Chceme tedy, aby měl i finanční slovo parlament, A abychom měli abychom umožnili také větší eh, spolupráci s jinými finančními institucemi, nejenom například na státní úrovni, ale i na regionální úrovni. A pokud jde o pakt stability, tak eh, i tady došlo k velkým argumentům, protože rada vůbec nechtěla Hovoří to sdělení komise, kde se stanoví určitá výjimka pro členské eh, státy, které se chtějí podílet na CF. My jsme zase eh, proto, aby se především přísně dodržovaly pravidla eh, paktu eh, stability. Takže prozatím eh, je situace taková, že mm, jsme se domohli jednoho bodu úvodního ustanovení, kde se hovoří o tom, že výjimečně je možné uplatnit eh, tu, tu možnost, že, že investice mohou ve výjimečných případech přispět k prohloubení deficitu veřejných eh, financí. Ale, jak říkám, bylo to velice mm, obtížné mm, přesvědčit eh, radu. Eh, komise měla velice malý manévrovací prostor a, a rada byla velice neochotná ustoupit. Takže my jsme se domohli toho, že můžeme kontrolovat tento pakt na roční bázi z rozpočtového hlediska a myslím si, že to je dobře nastavená cesta pro další práce. Děkuji. Děkuji. A nejprve dáme slovo koordinátorům, pan van der Kam. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velice poděkovat oběma zpravodajům. A chtěl bych vám také poblahopřát k tomu, že se podařilo dosáhnout dohody. Já samozřejmě ještě čekám, čekám, až budeme mít k dispozici technické detaily. Tady docházelo k přesunům různých částek a pravděpodobně se na to budeme muset ještě podívat v týmu našeho výboru TRAM a bychom se podívali, jaké dopady to bude mít. Náš postoj byl samozřejmě složitý. Nejprve jsme byli nuceni se vzdát určitých částek. To byl Eh, neskutečný úkol, abychom to dali nějakým způsobem dohromady, ale přesto vám velice mlahopřeji. Je třeba ještě vidět eh, tuto dohodu v písemné podobě. Dáme za náš výbor ještě nějak nějaké eh, komentáře, ale jak to bude vypadat s kontrolou v mezidobí? V roce 2006 dostaneme ty prostředky celkem, celku, anebo ne? Jak to bude vypadat? To mi ještě není jasné. Ano, děkuji. I já bych chtěl říci, že eh, to, co řekl pan kolega Riker i paní kolegyně Sender, nám ukázalo, jak je obtížné Eh, bojovat proti falance, rady a komise a dovedu si představit, že to bylo opravdu nesmírně komplikované. Toto byl velice eh, stručný popis jednání, za to jsem velice vděčný, bylo to samozřejmě srozumitelné, i když několik otázek ještě zbývá. Já bych také rád některé položil. A potom eh, jako eh, výbor nebo jako Evropský parlament bych položil otázku, zda tím vůbec můžeme souhlasit, pokud jsem to správně pochopil. Výchozí situace byla taková, že dvě miliardy dostaneme eh, z eh, rozpočtových eh, marží a 6 miliard bude z nástroje pro propojení Evropy. A teď vypadá situace tak, pokud jsem si správně dělal poznámky, že 3 miliardy mají být z rozpočtových prostředků a zbývajících 5 miliard půl na půl, tedy 2,5 miliardy z nástroje pro propojení Evropy a 2,5 z pro programu Horizon 2020. 2,8 eh, a 2,2 2,8 a 2,2 miliardy. Situace je taková, že přesto 5 eh, miliard má být vyňato eh, z fond do budoucnosti, tedy ten nástroj pro propojení Evropy, Horizon 2020, výzkum a vývoj. A podle mého názoru já vím, jak to bylo obtížné. A to eh, ne, teď vás, ale tím myslím radu a komisi. V podstatě to žádná výhra není. My jsme si to představovali jinak. Proto bych měl dvě otázky. Do jaké míry platí kritéria? která jsme stanovili ohledně e, pokynů e, pro nástroje pro projení Evropy pro investice do infrastruktury, respektive subvence, které mají e, dostávat členské státy, mají platit dál ta kritéria. A druhá otázka, do jaké míry 2,8 miliard eur, které se mají vyčlenit z nástroje pro propojení Evropy, se budou účelově dávat ve prospěch dopravy, protože podle mého názoru názoru to není zajištěno, že se tyto prostředky zase vrátí do dopravy. A již končím, pokud tyto obě dvě otázky, které jsem sformuloval, eh, odpovíme jasným ne, pak bych chtěl říci další otázku. Musíme s touto dohodou souhlasit, protože eh, když se k nám staví tak chladně, tak se nesmí divit, když to odmítneme. Ještě jednou děkuji oběma zpravodajím za skvělou práci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Michale. Sedím tady stranou. Já chci především poděkovat Ines a Dominikovi za velice obtížnou práci. Jak říkal Dominik, byl to vůbec nejobtížnější trialog, který zažil. Opřímně řečeno, já jsem ani jiný výsledek neočekával vzhledem k Junckerovu plánu a mm, těm diskuzím, které jsme tady vedli již dříve ve, vý, ve výboru. Takže si myslím, že ten výsledek je eh, rozumný. Mám jeden drobný dotaz. Víme, že Horizont 2020 eh, tak zde výbor ITRE má mnohem větší financování. Neby bylo možné s nimi spolupracovat a dosáhnout kompromisu na straně parlamentu a tím pádem společně bojovat za financování programů a ne jednotlivě po výborech. Já si myslím, že je velice důležité, co uděláme v budoucnu, protože na politické úrovni rozhodnutí padne, bude to rozhodnutí politických skupin, ne tolik výborů, ale v našem výboru pro dopravu bychom měli provádět pečlivý dohled ehm, nad tím, jak budou vypadat dopravní pro, projekty v rámci Junckerova plánu, jakých výsledků se nám podaří docílit, jak si povedou ty projekty. Já si myslím, že to bude náš úkol, že to bychom měli mít na starosti my, zajistit, jak bude fungovat podle Junckerova plánu například nástroj na propojení Evropy CEF. Myslím, že tomu musíme věnovat pozornost. A jinak musíme dát vědět komisi i radě, zejména komisi, že bychom byli velice rádi, kdyby k nám pravidelně zasílali eh, pracovníky, kteří jsou odpovědní za provádění Junckerova plánu. Děkuji. Měli bychom ještě konkretizovat čísla v rámci programu Horizon 2020. Máme 70 miliard k dispozici na 7 let. Nástroj pro propojení Evropy 26 miliard, ale z těch 5 miliard, které se mají rozdělovat, 2,8 eh, bude na tu menší část, tedy na CEF a 2,2 desetiny miliardy jako menší část, což měla být vlastně rezerva z těch 70 miliard. Je to téměř trojnásobek. Tolik eh, na ujasnění těch čísel. Pavel Telička. Děkuji, pane předsedo. Já také podporuji to, co řekli kolegové. Dokážu si představit, jak velice obtížná byla práce našich kolegů pravodajů, zejména eh, je potřeba si to říci, zejména vzhledem k tomu, co vnímám jako velice těžko pochopitelný přístup Evropské komise. To je zkrátka fakt a je třeba si také připomenout způsob, jakým Evropská komise prezentovala tyto záležitosti tady v našem výboru i jinde v parlamentních výborech. Myslím si, že to bylo téměř nepřijatelné, takže v těchto, v těchto souvislostech chápu, že vyjednávání bylo nesmírně obtížné a přitom ten výsledek je v podstatě očekávatelný. Dále bych chtěl říci, že mm, to určení eh, prostředků z fondu, to je opravdu více než aktuální otázka, nicméně nesmíme zapomínat na to, že zde hovoříme v případě CEF a Junckerova plánu o dopravních projektech různé povahy, takže bez ohledu na to, k čemu dojde, ty peníze, které ztrácíme v CEFu, půjdou na úplně jiné věci, úplně jiným eh, směrem. To znamená, že si můžeme vlastně eh, z financování eh, v této oblasti škrtnout 10%. To je realita. A přitom to jsou poměrně značné prostředky, takže to bude mít svůj dopad. Myslím si, že by bylo také docela dobré se mm, obrátit na komisi a žádat konkrétní analýzu, protože tady nejde jenom o účetní převod, ale o to, že ty peníze někde budou muset být investovány, tak chceme vidět, jaké dopady to bude mít. Mm, takže za této situace chci znovu ocenit velice obtížnou práci našich kolegů a e, podobně jako vím van de Kamp bych byl rád, kdyby to bylo k dispozici písemně, protože ono je velice obtížné teď e, si pročítat ta čísla a údaje, aniž bychom věděli, k čemu došlo v mezidobí. A skutečně ta situace je velice obtížná, možná se ukáže, že ani jiná alternativa nebyla. Jinak si myslím, že vše třeba ještě prodiskutovat i v rámci politické skupiny. Berme to i s Dominikem, ale mm, podívejme se nejprve na podrobnosti, proveďme si analýzu, pak uvidíme, jaký postoj se schválíme. Maja Kilun. Děkuji, Maja Kilun. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že nemám slov. Ne proto, že by náš tým neudělal všechno, co bylo v jeho silách. Nemám slov proto, že oblast dopravy v rámci parlamentu je e, zkrátka oblast, kde se neustále kladou otázky, odkud se, odkud se berou ty peníze, kde je vezmeme. To znamená, že musím poděkovat oběma zpravodajům za skvělou práci, kterou odvedli. Osobně si přeju, aby oblast dopravy byla také, nebo mohla být oblastí, do, kterou, do které budou putovat peníze, tak abychom mohli financovat projekty. Nicméně se obávám, že tomu bude i nadále tak, že ty finanční prostředky půjdou spíše na jiné projekty, na jiné oblasti, tak jak už, jak už to říkali kolegové přede mnou. Musím ještě jednou zdůraznit, že bychom si měli dát pozor na to, abychom byli neustále informováni, abychom průběžně věděli, jaká je situace v daném okamžiku. Osobně se domnívám, že v tuto chvíli v podstatě není důvod, abychom se radovali. Přesto děkuji všem, kteří se e, o to zasadili. Děkuji. Děkuji. Karin Med- Medeli. Merci, monsieur président. Euh, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat našim zpravodajům. skutečně odvedli nesmírně kvalitní, detailní práci, vyjednali každé jednotlivé slovo. Chci se zeptat, Junckerův plán patří skutečně do té eh, iniciativy za lepší legislativu? Je to tedy způsob, eh, jakým chceme pokračovat do budoucna jako zpravodajové? Myslíte si, že skutečně ten postup, jehož jste byli svědkem, je příkladem takzvané lepší legislativy? To je skutečně jenom můj osobní um, dotaz. Zajímá mě váš názor, protože vy to přece jenom vidíte teďka z trochu jiného hlediska. Skutečně si do budoucna myslíte, že toto by mohlo fungovat a je to ukázka mm, správného přijímání legislativy? Pokud jde o článek 5 eh, odstavec 2, kde se hovoří o všech eh, těch horizontálních projektech, tak v Junckerovu plánu, tam, kde eh, se objevuje tato položka, já chci říci, že já jsem za udržitelnou městskou mobilitu a tak se ptám, je tam ta mobilita promítnuta v té části pro dopravu? Je to tam zahrnuto nebo se to nějak rozpouští v klimatických změnách? Děkuji, Peter Lunke. Děkuji. V prvé řadě bych chtěl poděkovat za práci, kterou jste odvedli během noci. Pan Rike měl příležitost si tedy potom trochu odpočinout. Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, já jsem tedy proto, abychom podpořili suverenitu jednotlivých členských států a sledovali spíše rozdělení prostředků z těchto fondů nemělo by docházet ke snižování eh, rozpočtu Evropské unie na úkor členských států. A rád bych se seznámil také s podrobnosti a rád bych eh, viděl lepší vynakládání těchto prostředků. Děkuji. Thank you, Chair. Just to ask to... Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat eh, ještě, Dominika by nemohl dovysvětlit článek 8. Myslím si, že je velice důležitý, protože financování CEF by se mělo rozhodnout v rámci ročního rozpočtového postupu. To je pro nás velice důležité, protože tím pádem bychom mohli znovu eh, navrhnout pro CEF pro Horizon 2020 nějaké další prostředky, a to na roční bázi, každý rok. Tak jsem tedy pochopil toto doplnění v článku 8, je to tak? A myslím, že z toho můžeme tedy vycházet a na základě toho můžeme eh, vlastně ten výsledek vyjednávání přijmout, protože si myslím, že vůbec nebylo snadné tohoto kompromisu dosáhnout. Nyní pan Liberacký, prosím. Rzeczywiście słowa uzdania za Wasze wspólnie. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych v každém případě poděkoval a poblahopřál zpravodajům i vzhledem k tomu, že tam museli strávit celou noc. Ale nyní se pojďme podívat na samotnou záležitost. Myslím si, že eh, se nacházíme v situaci, kdy zoufale hledáme nějaké způsoby, jak to ten Junckerův plán ufinancovat. Je to vlastně plán, který by měl eh, dodat Evropě finanční impuls. My pouze přesouváme peníze sem a tam, přičemž je to zásah do pro- projektů, které již běží. Eh, jak u těch investičních, tak u těch alokačních programů. Týká se to i prostředků do CEF. A myslím si, že to má dva aspekty. Pokud to snížíme o 10%, tak musíme vzít v potaz i geografickou dimenzi. To znamená, jak to bude proporcionálně rozloženo, tyto škrty a ne, bude to proporcionální, anebo to bude selektivní. To je první věc, na kterou musíme odpovědět. A kromě toho eh, je tu i rozdělení odvětvové, sektorální. Vezmeme to eh, proporcionálně ze všech odvětvích, anebo eh, vybereme pouze některé sektory, kde budeme škrtat. To jsou tedy věci, které musíme mít na paměti i u vědomí těch eh, nedostatků, těch úzkých profilů, které tu jsou a eh, u vědomí výsledků, které od těch projektů očekáváme. Myslím si, že bychom měli neprodleně vyslat signál a měli bychom dát jasně najevo, na jaké projekty se tedy soustředíme z eh, hlediska jednotlivých sektorů, které programy bude potřeba modifikovat. A já naprosto souhlasím s panem Hertokem. Je tu mnoho otázek, mnoho rizik, mnoho nebezpečí a my bychom byli eh, v každém případě rádi, kdybychom mohli stimulovat celou Evropu, ale zároveň si tu musíme ponechat možnost o tom ještě diskutovat. Diskutovat o tom, jaké dopady to bude mít a jaké výsledky to přinese. Děkuji. Děkuji a nyní pan Masmiliano Salini. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, oběma našim zpravodajům za odvedenou práci. Souhlasím eh, s řadou věcí, které tady zazněly. Já jsem se dočetl, že první italská investice podle Junckerova plánu je velká mm, industriální investice v oblasti ocelářství, mimo jiné v mé malé provincii v milánském regionu Kremona. A dále bylo správně řečeno, že to je tedy první investice v Junckerově plánu a tak jsem se na celou věcí zamýšlel kašlel spolu s italskými kolegy a e, Říkali jsme se, že se zdá, že většina asi těch investic podle Junckerova plánu půjde do průmyslu a ne tolik do dopravy, protože v dopravě se investice mm, nevrací tak rychle. Což by mě nemuselo tak vadit, protože i průmysl mi leží na srdci, ale myslím si, že e, obě dvě odvětví potřebují trochu jiný mm, přístup. Ať už hovoříme o TNT, E, o různých horizontálních transevropských sítích, tak to si myslím, že jsou projekty, které musíme podporovat prioritně. Třeba rozvíjet kontakty také se zeměmi mimo EU, to znamená letiště, přístavy, to jsou také místa, kde je třeba investovat abychom dobře propojili všechny regiony v Evropě, i ty, které v tuto chvíli dobře eh, propojeny nejsou. Eh, hovořil o tom i náš eh, zpravodaj. Myslím, že bychom neměli podporovat nevhodné investice, vždy vybrat jenom ty nejlepší. Děkuji, Roza Damato. I kolegy Brilo. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. I já děkuji kolegům za jejich práci ale musím říci, že nemůžeme v žádném případě hovořit o vítězství. Musíme se postarat o to, abychom jako parlament, jako výbor pro dopravu měli nějaké slovo, aby nám někdo naslouchal, aby nás nepojímali jako naprosto bezvýznamný subjekt. Jde o to, abychom nezískali zpátky pouze miliardu do EFSI. Kolega přede mnou to jasně řekl. Jde o to, aby Evropská investiční banka měla projekty. Ehm, my jsme ještě ani neřekli ano nebo ne a už je jasné, jaké projekty se chtějí financovat, například ten pro, ty projekty v oblasti ocelářství. A myslím si, že stejný eh, problém nastane i v souvislosti s dalšími zeměmi. Mám zkrátka pocit, že jsme přehlíženi. Vielen Dank. Děkuji. Dospěli jsme ke konci řečníku na našem seznamu. Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat oběma zpravodajům. A myslím, že málo když jsme zažili tolik pozitivních reakcí, i když výsledek není tak uspokojivý, ale bylo to velké úsilí, a vy získali z toho, co se dalo. A myslím, že vám eh, za to náleží opravdu srdečný dík, že jste vydrželi do dnešního rána do sedmi a že jste se ještě dostavili a informovali nás o výsledku. Takže ještě jednou děkuji. Výsledek trojstranného jednání máte k dispozici v písemné podobě. Bude během dnešního dne rozeslán, aby ho měl každý k dispozici, takže čísla budou naprosto jasná. A chtěl bych říct, že se zaznělo, že to nebyl trialog, očividně to byl duel, tedy souboj na rada komise a potom parlament. A je to zvláštní, protože rada nedává k dispozici na tento projekt ve výši 315 miliard ani cent, ale hodně to blokovala a e, komise se postavila na tu stranu, která to blokovala a to je tedy zvláštní. Snad by bylo e, dobré, kdybyste nám, pane Unid, ještě něco řekl k postoji rady. Děkuji, pane předsedo. Ano, teď jste mě trochu překvapil, protože podobně jako vy jsem zjistil teprve nyní podrobnosti o výsledku, ale přesto několik poznámek. Tak za prvé, tento výsledek je velice důležitý. My jsme vždy říkali, že je velice důležité ehm, se, se rozhodnout a že je třeba hledět také nad rámec sektoru dopravy a vidět to v širším ekonomickém kontextu EU. Takže v rámci těchto eh, eh, okolností je třeba vidět eh, to rozhodnutí. My jsme tedy vedli boje v radě s členskými státy, hledali jsme možnost navýšení investic pro mm, tyto nástroje pro zlepšení infrastrukturních projektů a tak dále. A teď máme k dispozici ne dokonalý fond, ale myslím, že solidní nástroj. Druhá věc, tu bych chtěl ocenit podobně jako vy. Chci ocenit práci vašeho výboru, konkrétně vašich zpravodajů. Já si myslím, že veškeré prvky, které napomohly dosažení dohody a zlepšení původního návrhu, to byly prvky, se kterými přišel právě váš výbor. Zejména si cením lepších kritérií uznatelnosti, také vylepšení koncepce adicionality, také povinnost pro Evropskou investiční banku využívat tento fond pro e, rizikovější projekty a ne pro projekty tradiční. A toto vše tedy více než vítáme. Pokud jde o rozpočtovou stránku věci, tak tady je třeba si říci upřímně, že se vám podařilo získat, jedn, eh, podařilo získat jednu miliardu navíc eh, pro, pro granty Víme, že teprve teď probíhá posuzování první výzvy 12, eh, ve výši 12 miliard pro CEF. Víme, že tam je celá řada velice dobrých projektů, takže tato jedna miliarda navíc bude samozřejmě eh, více než vítaná. Na závěr chci říci, že mechanismus analyzování možností v rámci ročního rozpočtového postupu to je nesmírně důležitá věc a ještě navíc vzhledem tomu, že projekty e, jsou kvalitní, tak si myslím, že e, e, se budete moci dobře zapojit do střednědobé revize projektu. A podobně jako jste už říkali i vy sami, i naší prioritou teď je maximálně tento fond, tyto prostředky využít a byl bych velice rád, kdybychom mohli společně s vaším výborem věnovat eh, trochu času diskuzi o tom, jak probíhá screening všech ehm, projektů v rámci koridoru TNT, což jsou i projekty v první výzvě, abychom viděli, jaké projekty by mohly být eh, v rámci tohoto fondu ehm, přijatelné, uznatelné. Myslím si, že jsou to dopravně velice cené projekty. My jsme byli první, kdo říkal, že dopravní infrastruktura nemůže být financována pouze z e, grantu. My si myslíme tedy, že tento fond je velice cený. Děkuji. Die beiden Berichterstatter. No, Nyní oba zpravodajové. Kdo chce začít? Kdo bude hovořit jako první? Prosím. Děkuji. Já odpovím na otázky týkající se fondů. A Ines následně řekne něco o těch aspektů eh, pro kritéria podpory. Jsem velmi rád, že se kolegové s takovým nasazením angažovali v naší dnešní diskuze. diskuzi. Je zřejmé, že o to máte velký zájem a zároveň to dokazuje, jak obtížná naše jednání byla. Nejprve tedy k tomu rozpočtu, k otázce prostředku. Musím jednoznačně říci jednu věc. Původně to bylo rozděleno 6 miliard, 2 miliardy. Takto to navrhla rada. To už v podstatě byla kompromisní pozice rady. Ne výchozí pozice rady, ale to už formulovali jako kompromis s komisí. rada se domnívá, že ta, to rozpětí jsou její peníze, ať se nám to líbí nebo ne. A musím říct, že to je trochu zvláštní. Potom se k tomu přidala ještě jedna miliarda a rada měla pocit, jako kdyby to měli zaplatit z vlastní kapsy. A Musím říct, že takovéto stanovisko je skutečně problematické. A zatím se skrývají veškeré ty interní diskuze o rozpočtu, které vypluly na povrch. To samozřejmě vyvrcholilo tím přeskumem, strávili jsme tím dlouhé hodiny. Řekli jsme, že to bude rozděleno 5 a 3. Naprosto jasně. Nicméně stanovování rozpočtu je záležitost, která probíhá každý rok a každý si v rámci těchto postupů vytvořil určitou rutinu, ze které není ochoten vystoupit. Při každoročním rozdělování prostředků v podstatě máme dvě možnosti. Buď můžeme mobilizovat více peněz z toho rozpětí, a snížit prostředky. Podotýkám, že 5 miliard to je naprosté maximum. A 2,8, 2,2,8 to je také maximum. To znamená, že to rozpětí, tu marži tedy eh, můžeme takto využít. Nicméně může nastat okamžik, kdy budeme muset otevřít i další kapitoly rozpočtu. Rada to nyní chápe tak, že nám vzali 2,8 miliard, eh, což je pravda, ale je eh, možnost, eh, že nastane tzv. zpětný tok, pokud tedy se to ukáže jako hodné, do budoucna. A nyní se pojďme podívat na to, co se stalo konkrétně s článkem 8 a nyní budu před, předčítat anglicky. And for providing the guarantee fund shall be authorized by the European Parliament and the Council within the framework of the annual budgetary procedure in full compliance with regulation number 1311 uh, 2013 laying, donc, uh, MFF laying down the uh, MFF framework for the year uh, 2014-2020. c'est très important car dans le texte, il est dit. Je tady velmi důležité, aby to v tom textu takto zaznělo, protože je tedy jednoznačně řečeno, že to je každoroční postup a že to bude eh, každý rok podrobeno přeskumu. Takto je to napsáno v tom textu. Já nechci být pesimista, vždycky je možnost to podrobit přeskumu, to znamená, že ještě není všechno ztraceno. Ta miliarda, které jsme dosáhli v rámci trojstranných jednání, tak tam je tedy eh, zhruba 500 milionů rozpětí nebo té marže, eh, což jsou prostředky, které tedy nebyly využity. Rada E, tedy e, přiznala, že tyto prostředky je možno využít. E, omlouvám se, že jsem se nyní musel, musel pustit do těch velmi komplikovaných detailů, ale Konkrétně je to tedy 1 miliarda 615 milionů, to znamená, že to je velký přebytek. Rada dá 500 milionů, půl miliardy a proč? Proto, že je tu problém, který eh, budou mít všichni. A, je, a sice, že je potřeba snížit rozdíl mezi závazky a eh, příjmy. Víte, že jsme tady eh, v loňském roce měli velké objemy nezaplacených účtů. V každém případě tedy ještě jednou říkám, že to bude každý rok probíhat postup, a kromě toho bude možno využít přeskumu v polovině období, takže tu určitá flexibilita bude. Pokud jde o článek 14 VFR víceletého finančního rámce, tak eh, podle něj tedy je možné najít nějaké rozpětí v rámci našich eh, položek. Samozřejmě, že, eh, se, že si můžeme doufat nebo pomýšlet na to, že tady ještě něco získáme zpět. A Ines teď zmíní ještě další důležité body, a sice to, jak budou tyto celkové částky rozděleny, mimo jiné i kolik tedy eh, bude připadat na CEF. A nyní ještě druhý komentář. Nástroj CEF samozřejmě poskytuje možnosti eh, v oblasti dopravy. Jsou to tedy věci, které jsou pro nás velmi důležité. Eh, samozřejmě, že je možné, že se to tady bude dotýkat projektů v oblasti dopravy. Počítali jsme tedy s tím, že se budeme muset rozhodnout eh, o tom, o tom jak provedeme to rozdělení, jestli to bude tady tematicky, sektorálně, ale první závazek nebo první povinnost, kterou tu Evropská investiční banka eh, má, tak to je to, že tady musí eh, financovat i projekty v oblasti dopravy, ne pouze průmyslové záležitosti. Já v tuto chvíli nechci anticipovat to, co hned eh, po mně řekne Ines. Otázka Izmail, to znamená 2,8 miliardy které byly tedy přiznány v rámci Junkrova mechanismu. Jestli je tady ještě někdy uvidíme. V tuto chvíli nevíme, kolik prostředků bude skutečně alokováno, ale by, myslím si, že tady ty peníze alespoň z části ještě uvidíme. Pokud bychom ty peníze už vidět neměli, tak, to, tak by to znamenalo, že v podstatě nám bude přiděleno méně než 1% z celého toho mechanismu. 30 Junkrova plánu by eh, se mohlo, tak říkajíc, vrátit zase do oblasti dopravní infrastruktury. Možná ne do té Eh, základní eh, sítě, ale eh, někam ano. Ines se k tomu ještě později vyjádří. Myslím si tedy, že určitou část těchto peněz bychom měli opět vidět, že bychom je tedy měli získat nějakým způsobem zpět, protože jinak by to byla katastrofa. Já vím, že nám to zabralo hodně času a že máme na, pro, na pořadu dne ještě další záležitosti. Počítáme eh, s tím, že eh, tedy že se tomu budeme i nadále věnovat a musím říct, že už jsem pomalu unaven. Ano, eh, máte možnost být unaven, máte na to dneska právo. Ines, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také potvrdit to, co řekl kolega Rike. Pan eh, Van de Kamp hovořil o tom středně dobém přeskumu. Ten byl posílen, byla posílena role parlamentu v této věci, takže bychom měli možnost eh, navýšit eh, financování tam, kde to budeme potřebovat. Je to tedy určitá záruka, že když dojde ke ztrátě v rámci mechanismu, tak se tam ty peníze celá určitě vrátí. V případě, že to bude potřeba, pak v případě v rámci roční rozpočtové procedury je možné využít té rezervy. Takže je tam ta jedna miliarda, které se nám podařilo docílit. To jsou podle mě tedy peníze, které jsou velice důležité a které budou důležité pro mechanismy v oblasti dopravy, ale důležité je také to, že my budeme mít tedy tu posílenou dohledovou eh, roli. Roční eh, posouzení rozpočtu v oblasti eh, dopravy To je eh, velice důležité, protože my se nebudeme vyjadřovat k rozpočtu obecně, ale budeme tedy mít eh, možnost eh, se zaměřit přímo na dopravu. Dále chci říci, že došlo k takové vnitřní hádce ohledně horizontu 2020, ale nakonec eh, rada eh, se rozhodla, že se tedy eh, trochu, trochu ustoupí. My jsme byli připraveni se především zasadit o udržení těch priorit pro CES. Pokud jde o teritoriální rozdělení a scoreboard, tak to je ten nástroj, který jsme si přáli za parlament jako nástroj kontroly, abychom věděli, kam jdou prostředky v rámci CEF ehm, a zda jdou skutečně na ty principy, jako jsou eh, sociální oblast, udržitelnost, eh, eh, geografické rozdělení. Další věc, ehm, pokud jde o odstavec 5.2, tak já myslím, že parlament teď má možnost sledovat plnění našich priorit a jednou z priorit je i ta udržitelná městská mobilita, takže tady vás chci ubezpečit, že ta se nám jaksi nikam nestratila a že eh, tady zůstává v Junckerově plánu. První eh, projekty eh, už tedy začínají být eh, posuzovány z hlediska získání financování a řada z nich jde tedy do oblasti průmyslu. To tady zaznělo, ale já si myslím, že to neznamená, že doprava bude jaksi odsunuta, pokud jde o její význam. My myslím, že do, na dopravu nezapomeneme a že v rámci té dopravy nezmizí ani to téma eh, udržitelné městské mobility. My jsme to vždy žádali a myslím, že je nastavena dostatečná kontrola i v rámci CEF, eh, aby se dbalo na, na všechny priority. Takže celkově si myslím, že ta dohoda není, není špatná jak říkal mm, Dominik, my jsme získali vlastně od rady souhlas k další miliardě navíc. Vytáhli jsme jim to, tak říkajíc, z kapsy. Takže to si myslím, že je velice, velice dobře, zatímco v loňském roce mm, vlastně žádné takové peníze tady nebyly. Také jsme zvýšili eh, ze dvou na tři miliardy tu rezervu pro flexibilitu, což chápu taky jako vítězství. Je to možnost věnovat tyto prostředky na evropské eh, dopravní a jiné, jiné politiky. Já to chápu jako další náš úspěch. Dankeschön. Já vám velice děkuji. Ještě jednou děkuji oběma zpravodajům za všechny příspěvky. Bylo to velice důležité, že jsme vsunuli do pořadu jednání tento bod, abyste byli všichni informováni. Písemné e, podklady ještě dostanete. Právě jsem slyšel, že již byly rozeslány a teď musíme přejít k dalšímu bodu. Musíme trochu dbát na čas, ale teď e, dám nejprve slovo panu zpravodaji Vim van den Kampovi k provádění Bílé knihy o dopravě. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Vlastně to je moc hezký přechod od nástroje EFSI k Bílé knize a k tématu hodnocení také samozřejmě o provádění Bílé knihy o dopravě a k tomu potřebujeme prostředky z fondu EFSI. Pro nás to představuje velkou výzvu, aby se nám to opravdu podařilo. Dovolte, abych nejprve poděkoval kolegům za předložení velkého množství pozměňovacích návrhů. Prosím, ale ne předkládejte příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Vy jste mě neslyšeli, ale pan Rike a Ismail Herzog mi řekli, nedělej si žádnou hlavu. Když jde o bílou knihu, tak je to normální, že se předkládá velmi mnoho pozměňovacích návrhů. Však to nějak zvládne Z počtu 20 návrhu vytvoříš několik kompromisů. Dostal jsem tuhle radu a pokusil jsem se o to, už jsme měli schůzku se stínovými zpravodaji. E, příští schůzka s nimi se bude konat příští týden. A e, krátce před sedmou dnes ráno mi Bas iCout, Bas Eichaut poslal e, jednu zprávu, že se kvůli jednání o nástroji EFSI nemůže účastnit, tak to bylo to první, co jsem vám chtěla říci a nyní eh, k téma udržitelnosti bylo předloženo opravdu velmi mnoho pozměňovacích návrhů. Je tu snaha o ozelenění dopravy. Mnohé jsme již zapracovali do kompromisů a potom souhlas rady eh, s eh, cíly je to z října 2014. Víte, že Rada v roce 2014 eh, stanovila a vytvořila pozoruhodný eh, balíček eh, k emisím CO2 a to již bylo zapracováno. Za třetí, Jde samozřejmě také o rentabilitu odvětví dopravy a to se tak nějak dostává stranou. Vždycky jde přece se o vynakládání prostředků a o, o příjmy. E, než můžeme peníze vynaložit, musíme si je také někde vydělat. Jiné frakce to otáčí, přistupují k tomu jinak. Dobře, ale uvidíme, budeme se snažit o vytvoření kompromisu. V podstatě jde také o združování různých druhů dopravy. A i k tomu se podařilo vytvořit kompromis. A potom jde také o přesun investic e, do železniční dopravy a také je třeba věnovat dostatečnou pozornost vnitrozemským vodním cestám v Evropě. Mnoho pozměvacích e, návrhů e, v rámci modální dopravy se týká také přístavu a to je také vhodné pro nástroj EFSI a potom eh, veřejná doprava, městská doprava, eh, návrhy se týkají eh, odstranění znečištění ovzduší. Kolega Pípr se zmiňuje o problémech subsidiarity. Prosím, je možné zdvojnásobit dopravu ve městech, ale můžeme zadat některé projekty výzkumu, můžeme si vyměňovat osvědčené postupy, to eh, má také svůj význam, ale mám velké problémy i s jednou tématikou. Bylo eh, předloženo velmi mnoho pozměňovacích návrhů, které se týká pěších zón, eh, stezek pro pěší a také cyklostezek. Jistě to patří k subsidiaritě, ale takovéto stezky i cyklostezky jsou v mnoha městech a tím se také zabývá Karema Deli v udržitelnosti udržitelné eh, městské mobilitě, ale neměli bychom k tomu přistupovat příliš romanticky. Ve městech bude vždy automobilová doprava. Jistě těch aut nesmí být příliš mnoho. Potom se zde také v mnoha návrzích objevují sociální aspekty. Samozřejmě očekáváme, že bude vytvořen road package, eh, silniční balíček, protože eh, Bílá kniha nemůže upravovat úplně všechno. E, musí zůstat v takových mezích, aby bylo možné s ní pracovat. Potom e, dopravní systémy, jistě systémy potřebujeme. Kromě toho jsou důležité pro národní hospodářství. Je možné tedy v Evropě vytvářet e, systémy a to je velice důležité i pro zaměstnanost mimo odvětví dopravy. A chtěl bych se zmínit ještě o jednom sociálním aspektu a to o střežených eh, parkovištích, zejména u silniční dopravy, k tomu budeme potřebovat prostředky z nástroje EFSI a to by eh, nemělo být opomenuto eh, v souvislosti s Bílou knihou. Jak jsem již řekl, obdrželi jsme velmi mnoho podrobných pozměňovacích návrhů, například na téma Cezar. Uvidíme, jak s nimi naložíme, protože musíme zachovat charakter bílé knihy. Nejde o zprávu, v níž můžeme popsat detaily. Nejedná se o směrnici ani o nařízení. Je to bílá kniha. Ale stínový SP zpravodajové jsou ochotní se mnou spolupracovat a pracovat na kompromisech. O tom by se mělo dělat eh, na výboru v červenci. Myslím, že to má být dopoledne 14. července. Takže se ubíráme tímto směrem opravdu velkou rychlostí. Děkuji, děkuji. Na seznamu řečníků mám stínové zpravodaje potom je Slezn, Pascal, Kristýn Revodalo a tím uzavírám seznam řečníků. Takže nejprve Klaudia Tapardel. Milí kolegové, dovolte mi, abych nejprve poděkovala Vimovi a všem dalším kolegům, kteří se podíleli na této zprávě o provádění Bílé knihy. Dovolte mi, abych se osobně vrátila k otázkám, na které jste se ptali. Doufám, nebo domnívám se, že Vim nebude mít vůbec jednoduchý úkol, pokud bude mít vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a já doufám, že se nám podaří z toho vytvořit nějaké kompromisy. Nyní mi dovolte obecnou poznámku. Myslím si, že pokud jde o kvalitu těch návrhů, tak není vůbec špatná. A Domnívám se, že eh, se podaří myšlenky a podněty většiny kolegů do té zprávy zapracovat. V každém případě potřebujeme spravedlivě fungující systém, který bude zaměřen na cestující. Myslím si, že to jsou ty nejdůležitější věci. Eh, souhlasím s tím, že bychom do toho měli zahrnout sociální dimenzi a kromě toho se domnívám, že naše frakce eh, na tom trvala zlepšit by se měly také podmínky pracovníků a my jsme tedy v tomto ohledu předložili několik pozměňovacích návrhů. Kromě toho jsou tu určité věci, na, které bych ráda, na, na kterých bych ráda trvala. Chceme dosáhnout kompromisu, který by eh, nerozředil eh, tedy eh, ty podněty, ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Kromě toho bych se ráda vyjádřila k návrhu SAD, eh, který hovoří o tom, že bychom tedy měli poukázat na důstojné pracovní podmínku, podmínky. To je pozměňovací návrh 66. Bylo by dobré, kdyby se tedy do závěrečné podoby dostal eh, ten návrh tak, jak byl formulován, s tím, že odkazujeme na eh, závěry rady z října 2000. 14 a také eh, se odkazujeme na systém ETS. Kromě toho bychom chtěli eh, odkázat na fyzickou i digitální infrastrukturu, eh, pokud tedy hovoříme o těch modálních posunech. A kromě toho se domnívám, že bychom měli odkazovat především na intermodalitu tím, že tedy budeme využívat ty způsoby dopravy, které jsou nejvíce udržitelné a nejvíce účinné z hlediska spotřeby energie. Jak už jsem řekla, eh, Kompromisní pozměňovací návrhy by toto neměly ztratit ze zřetele. Pokud jde o odstavec 6, myslím si, že součástí kompromisu by měl být i text eh, pozměňovacích návrhů, které trvají na tom, že by tu tedy měl být, měla být zaručena doprava pro cestující bez eh, přerušení. Rádi bychom tedy eh, formulovali kompromisní návrhy tak, aby pokryly všechny aspekty, o kterých jsme dnes dopoledne hovořili a o kterých ještě budeme hovořit. A kromě toho si myslím, že by tyto kompromisní pozměňovací návrhy měly eh, tedy odkazovat na evropské dopravní sítě a na projekty, které, jsou, které spadají právě do oblasti udržitelné dopravy odstavci 9 bychom i nadále odkazova, chtěli odkazovat na právní akty, které byly přijaty do současného okamžiku, do, do nynějška. A kromě toho se objevila celá řada velmi kvalitních návrhů, které se týkají eh, bezpečnosti dopravy a také bezpečnosti eh, dopravy z hlediska zranitelných účastníků provozu. Eh, jsou to tady návrhy 276, eh, 272. Já si myslím, že bychom měli mít do, bezpečnost dopravy na paměti, protože to je velmi důležité téma, které je zmiňováno i v Bílé knize. My jsme se se zpravodaji, s stínovými zpravodaji sešli, eh, většinu těch otázek jsme eh, zmínili, probrali a myslím si, že se nám tady podaří dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji, než dám slovo Kozmasu Lotovskému. Chtěl bych velice srdečně přivítat nového člena našeho výboru, který nemá hlasovací právo, protože je to eh, děťátko eh, Leili Ajuto. Eh, porod proběhl dobře, Danieli Ajuto proběhl dobře a velice se těšíme z jeho přítomnosti. Pane předsedo, dámy a pánové, všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, představují eh, velkou výzvu na činnost našeho zpravodaje je, ale bílá kniha má velký význam. Není to sice legislativní právní akt, ale e, není snadné akceptovat všechny z předložených pozměňovacích návrhů. Jistě některé stojí za to, abychom je podpořili. V té poslední verzi jsou patrné rozdíly e, v stavu infrastruktury v různých členských státech a měli bychom je eh, respektovat. Jistě nebylo možné eh, některé nedostatky tak rychle dohnat, protože komunismus eh, tuto oblast právě nepodporoval. Já jsem velice rád, že se tyto aspekty objevily i v pozměňovacích návrzích koherentnost dopravy je velice důležitá v Evropě. Nové i členské státy eh, by se neměly tolik odlišovat. Některé pozměňovací návrhy bychom měli určitě podpořit. Eh, týkají se také eh, řád svobodné hospodářské soutěže, což má klíčovou roli eh, v hospodářském rozvoji, ve vytváření nových eh, dopravních sítí. Jsme proti protekcionismu, proti ochranářství, jak ze strany členských států, eh, které se ohání ochranou svých zaměstnanců, ale jsme také i proti ochranářství našich partnerů nebo i e, sousedů. Je to zvláště patrné v letecké dopravě. V kompromisních návrzích chceme zohlednit ty dobré e, výsledky veřejného a soukromého partnerství a i také výsledek e, Junkerova plánu. Mám určité pochybnosti, pokud bychom měli příliš optimisticky přistupovat v Bílé knize k využívání tradičních pohoných hmot v dopravě. Toto odvětví je více než 90 závislé na tradičních pohoných hmotách a to může mít jenom negativní hospodářské dopady. To bychom měli mít vždy na paměti a měli bychom být reální. A eh, takzvaná politika dekarbonizace, která by se prováděla abstraktně, by měla negativní dopady na trh práce a my bychom měli chránit odvětví dopravy před negativními dopady. Já myslím na určité alternativy jako pohoné hmoty z eh, břidličného plynu to bychom měli zohlednit. Věřím, že se nám podaří nalézt kompromisní návrhy, které eh, nám eh, pomohou nalézt společného jmenovatele eh, mezi hospodářskou realitou a stanovenými cíly. Děkuji, Pavel Telička. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já se chci nejprve omluvit, chci omluvit našeho koordinátora, který se Eh, která se nemohla dostavit, koordinátorka se nemohla dostavit, takže eh, chce mm, mými ústy říci, že oceňuje dosavadní vývoj eh, celé záležitosti. První kompromisní návrhy jsou podle nás velice vyvážené. Maximálně se snaží zohlednit velký počet podaných pozměňovacích návrhů a vytvořit z nich kompromis. Všechny naše návrhy za ALDE byly řádně zapracovány, takže v tuto chvíli se těší na další návrhy. Nejvíce si cení odstavce o tzv. modálním posunu a komodalitě. Nechce zde v tuto chvíli zabíhat do podrobností, protože podrobnější diskuze jistě nastane, až budeme mít druhou sadu pozměňovacích návrhů. Při této příležitosti zdůrazním eh, několik málo bodů, kde si myslím, že by bylo možné ještě věce dále zlepšit. Za prvé, chybí určitá konzistentnost, pokud jde o práva cestujících v různých druzích dopravy. To je stále ještě problematické, zejména v koncepci intermodality. Druhá věc, eh, to už jsme tady vlastně dnes eh, řešili, to je intermodální doprava, kdy je třeba zohlednit problematiku sítí TEN-T, využívat veřejných i privátních zdrojů. Třetí věc, to je bod eh, zásadní, alespoň pro nás. Evropské financování by se totiž mělo Um, věnovat skutečně prioritním projektům. Takže je třeba si nastavit správně principy podle, tedy priority podle principu evropské přidané hodnoty. Já si myslím, že tady jsme nepostupovali vždy konzistentně. A poslední věc, eh, to je eh, věc týkající se balíčku eh, letectví. U písmene 1 si myslím, že bychom měli dosáhnout odblokování některých těch problematických eh, záležitostí. A ještě jedna věc, to je interoperabilita národních železničních systémů. Zde by mělo dojít k dalšímu pokroku posunu, pokroku. Nemá smysl teď zabíhat do podrobností, protože pan zpravodaj to odvedl vynikající práce, takže se počkáme na druhou fázi a pak můžeme eh, konkrétněji a podrobněji ještě vše prodiskutovat. Děkuji. Milan Kilun. Děkuji, pane předsedo. Také velice děkuji panu van der Kampovi za tuto konstruktivní spolupráci. Když se díváme na kompromisní návrhy, tak z toho vyplývá, že jsme se opravdu snažili propojit více pozměňovacích návrhů, ale jde o jednu velkou otázku a to je, jaké bude stanovisko parlamentu vzhledem k jednání na e, e, samitu o klimatu COP21, jak se postavíme k emisím v sektoru dopravy. To je samozřejmě velká otázka, e, důležitou otázku Afrikou. Bylo toto téma i na Lipském kongresu. Také jde o finanční podporu eh, fosilních paliv. Musíme nyní projevit odvahu a zaujmout k tomu stanovisko. Jak přistoupíme k otázce pohoných hmot nebo paliv v otázce dopravy? Jak má vypadat otázka emisí? Neměli bychom se za ničím skrývat, Měli bychom se vyjádřit k těmto tématům. Jinak se již ubíráme s právnou cestou. Přejeme vám všechno nejlepší. Doufám, že to bude dobrý výsledek. A děkuji Karim Mandali. Merci, monsieur président. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit jménem, chci omluvit svoji eh, kolegyni, která tady nemůže být, ale má proto své důvody. Takže eh, bych vám měla vyřídit, pane Vin, Van de Kampe, eh, že naše kolegyně vám děkuje za odvedenou práci. V této bílé knize je velice důležité, aby doprava byla vnímána udržitelně, zejména vzhledem eh, k problémům, které souvisejí s klimatickými změnami souvislosti s klimatickými změnami si myslíme, že doprava musí sehrát svou roli, nemůže to být takzvané páté kolo uvozu, musí být součástí priorit a cestovní mapy. My jsme na sebe vzali určité závazky, že do určité doby snížíme o 20 mm, skleníkové plyny, že to bude do roku 2020, pak o 50 do roku 2050 to vše by nám mělo tedy pomoci více držet růst teploty pod kontrolou, ale nezapomínejme na to, že doprava budoucnosti už nebude natolik závislá na fosilních palivech. Nesmí být ani závislá eh, do takovéto míry, takže až budeme plánovat dopravu budoucnosti, tak eh, musíme brát ohled na udržitelnost a také na eh, efektivitu dopravy. Tyto dvě mm, koncepce třeba zohledňovat a tím pádem si klademe ovšem velice správně otázku nákladů. Mm, náklady mm, mohou být v podobě přímé, nepřímé, spadají sem otázky daní, dotací a tak dále. Vše, co se týká ceny dopravy, externí náklady, jako například to, co najdete v balíčku o silniční eh, dopravě, to, to, to vše je třeba zohlednit. To, co dnes eh, v našem výboru řešíme, je naše snaha vyjasnit si, o čem chceme hlasovat, co chceme mm, podpořit a co poté chceme v oblasti dopravy realizovat. je třeba také dostatečně předjímat, pokud chceme rozhodnout správně, musíme dostatečně předjímat eh, vývoj v dopravě, ať už by to byla digitalizace, celkový hospodářský vývoj v EU, ať už je to takzvané oddělování, decoupling, oddělování dopravy a eh, celkové hospodářské eh, situace, je potřeba zohledňovat sociální aspekty. Pan Bat říkal, že spokojen s původními kompromisními návrhy, ale ona ta práce na návrzích ještě neskončila, takže se mm, těším na naše setkání 2. června, kdy budeme dále diskutovat o pozměňovacích návrzích. Děkuji, slovo má Petr Lumke. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je to úplně nejdůležitější téma, k eh, souvislosti s únikem kapitálu a sociálním dumpingem. Jsme svědky toho, že ve Švédsku máme pouze 250 eur eh, přidělených k takovým tu typům projektů a to je naprostá katastrofa. My bychom potřebovali zajistit eh, rozumné platy abychom zajistili konkurenceschopnost eh, vůči ochranářským opatřením. My jsme naprosto proti ochranářským opatřením. Chtěli bychom říci, že některé dopravní podniky přímo vykořistují řidiče. Zjistili jsme takovéto případy, je to velice smutné, ale eh, peníze jsou někdy důležitější než eh, lidské životy. Co se týče kompromisů, na nich jsme se eh, dohodli, s některými souhlasíme, s některými nesouhlasíme, bych chtěl říci, že pro mě je velice důležitý sociální aspekt a eh, dále subvence zaměříme se na většinu eh, kompromisů a budeme s panem van der Kampem hovořit o jejich formulaci. Dále dostupnost, digitalizace a trvalá udržitelnost jsou důležitá témata. Inteligentní doprava a nejdůležitějším tématem, jak jsem již řekl, je bezpečnost, bezpečnost pro cestující, pro řidiče, informovanost a respektování legislativy, dopravní podniky mají eh, respektovat právní předpisy a e, to je třeba zajistit v sektoru dopravy na evropské úrovni a, a také e, spravedlivá konkurence abychom zabránili uniku kapitálu a sociálnímu dumpingu. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji a nyní Jens Nielsen. Děkuji. Opět zazní švédština. Myslím si, že jsou tu dvě věci, které jsou velmi důležité. Vzhledem k práci, kterou jsme odvedli na této zprávě. Mnoho kolegů už o tom hovořilo. Ta strukturální nerovnovážnost v rámci dopravy. Myslím si, že jsme se zatím v Bílé knize nedostatečně věnovali rovným příležitostem. Já ze své zkušenosti, 20-leté zkušenosti starosty, vím, že jsme tedy začali s genderovým mainstreamingem v našem regionu a už v tuto chvíli zaznamenáváme výsledky. To znamená, že vidíme, že eh, dopravní politika funguje lépe, i to plánování, projektování funguje lépe a více to odpovídá tomu, co lidé chtějí. A kromě toho je důležitá ta sociální dimenze. To je na snadě mnoho pozměňovacích návrhů, které jsme předložili spolu, kolegy, spolu s kolegy, se snaží o to, aby tady dobře fungovala hospodářská soutěž. Není možné, aby to byly společnosti, které nedbají na pravidla, pokud jde o bezpečnost, sociální zabezpečení a tak dále, všechny ty věci, které jsou zaručeny zákonem. Není možné, aby tedy eh, profitovali, měli zisk a nedodržovali tato pravidla. Myslím si tedy, že sociální dimenze je velmi důležitá. Zaznamenal jsem určitý posun v postoji komise eh, ve srovnání s dřívější dobou a doufám, že to tedy eh, se bude i nadále projevovat. Eh, Sen o liberalizaci dopravy, eh, může, na něj můžeme úplně zapomenout, pokud tady nebudeme brát tyto věci dostatečně v potaz. Byl bych rád, kdyby se tyto věci týkaly i letecké dopravy, až budeme probírat balíček o letecké dopravě v Evropě. Myslím si, že již v tuto chvíli můžeme hovořit mnohem konkrétněji o sociálních podmínkách v letecké dopravě. Eh, tak aby komise věděla, o co půjde, až se k tomu vrátíme později. Děkuji. Děkuji. Sí, gracias, señor presidente. Pan de Grandes Pascal, děkuji, pane předsedo. Jak velice dobře řekl pan zpravodaj, tato bílá kniha to není nařízení nebo směrnice. Je to tedy pouze bílá kniha, která byla vydána již před lety, je to tedy určitá diagnostika provedená v jisté době. Od té doby již nějaký čas uplynul, celá řada věcí se změnila, takže je potřeba, aby proběhla eh, revize. Toto je tedy určitý soubor myšlenek, postřehů, nápadů. My tady máme velice dobrého zpravodaje, což je vynikající, máme velice dobré stínové zpravodaje a věřím, že společně uděláme do dobrou novou diagnostiku aktuální situace. Dnes eh, je tedy na čase, abychom si probrali pozměňovací návrhy. Já bych pouze eh, řekl, že si myslím, že naše návrhy eh, se snažíme, aby byly kompatibilní s ostatními, aby byly případně zahrnuty do kompromisních, návrzí, do, do kompromisních návrhů. Já bych eh, chtěl eh, zmínit eh, některé z těch, které předkládáme. Podpora elektrifikace dopravy, ta zatím není jaksi dostatečná, ovšem je potřeba to doplnit kvótami pro obnovitelné zdroje, podle mého názoru. Také je třeba dbát na větší přeshraniční propojení infrastruktury, protože jinak jak si zůstane celý systém neúplný. Je také tedy třeba řešit teritoriální otázku při návrzích celoevropských politik. Dále třeba doladit eh, rovnováhu mezi různými druhy dopravy. Je potřeba tedy zdůraznit a e, motivovat k používání e, udržitelných e, druhů dopravy a snížit dopravu například silniční. Přístavní služby. To je pro nás velice důležitá věc, souvisí to s otázkou konkurenceschopnosti a Poslední věc, letecká nehoda v Alpách. Je potřeba začít uvažovat o tom, co udělat, jaká rozhodnutí přijmout pro zvýšený bezpečnosti, aby to nebylo kontraproduktivní, ale aby došlo ke zlepšení. Je to tedy oblast, kde si myslím, že je potřeba se hodně zamyslet, dosáhnout zlepšení. Ty návrhy nesmí zůstat v rigidní podobě, je potřeba opravdu to zohlednit ze všech, ze všech aspektů. Děkuji. Děkuji paní Bilbao, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji za úsilí, které vyvíjí v této oblasti. Já bych eh, v tuto chvíli nechtěla zabíhat, že do žádných podrobností a všech předložených pozměňovacích návrhů, my jsme jich teď předložili 37, ale myslím si, že se shodneme, že tato bílá kniha mm, je někde více, někde méně podrobná, ale chci zdůraznit několik věcí. Za prvé, diagnostika problémů. Je potřeba jasně diagnostikovat jako parlament současné problémy, které vidíme. Připomenu jedno, číslo. V tuto chvíli um, si myslím, že nedostatečně věnujeme eh, z HDP eh, investice do oblasti dopravy. To je třeba zlepšit. Zároveň je třeba zlepšit soudržnost a propojenost jednotlivých členských států. Je třeba žádat eh, pozice Evropského parlamentu, aby všechny členské státy dodržovaly veškerou legislativu, která existuje v dopravní oblasti, všechny směrnice a nařízení, protože si myslíme, že neplnění, neprovádění eh, dosavadní evropské legislativy je značné a přestože o tom mluví všechny zprávy a Evropská komise, eh, situace se nevždy lepší. Takže musíme eh, dodržovat stávající legislativu, musíme dbát na implementaci projektů, které byly eh, v přeshraniční oblasti schváleny, které mají stanovené termíny, tak aby se skutečně zrealizovaly. Nesmíme zapomínat na projekt Galileo, Musíme dbát na jeho řádnou realizaci a dokončení. Je to dva týdny, kdy paní komisařka eh, vydala 16 iniciativ, jak konečně dosáhnout evropského digitálního trhu. To s tím eh, také souvisí, takže je třeba vnímat všechny tyto věci eh, v soudržnosti a nesmíme zapomenout také na řádné naplnění čtvrtého železničního balíčku. Vy jste říkali, že peníze samozřejmě nepřebývají, že dochází k omezování a tak dále. E, samozřejmě, e, že taková situace je, ale je potřeba využít dobře stávajících zdrojů, protože velice často dochází k tomu, že peníze k dispozici nakonec jsou z Evropské e, unie, ale členské státy nejsou schopny dostatečně reagovat. Také si musíme definovat v této bílé knize strategickou roli samotného průmyslu, samotného eh, odvětví. Reindustrializace je věc, která s dopravou velice souvisí, souvisí s tím otázka intermodality. Tady se zcela shoduji eh, s panem eh, zpravodajem. Nesmíme zapomínat na dopravní na námořní dopravu, aeronautiku, na protázku a problémy s drony. S tím souvisí výzkum a vývoj. I na tyto záležitosti bychom měli v bílé knize klás důraz, stejně jak takzvaný shift to rail, přesun na železniční dopravu. Bohužel pan zpravodaj nehořil o tom, že je potřeba v Bílé knize zdůraznit to, zdůraznit otázku intermodality, inovací a investic, které musí být vždy dobře přizpůsobené, adaptované pro osoby se sníženou mobilitou či se zdravotním postižením. Já bych byla velice ráda, kdyby tam takováto kapitola eh, byla, stejně jako kapitola týkající se vzdělávání a školení protože eh, nové eh, záležitosti, nový výzkum si samozřejmě žádá také dostatečně vzdělané pracovníky, abychom se s výzvami eh, v dopravě vypořádali. My žádáme restrukturalizaci a s tím tedy souvisí také nutné vzdělávání, průběžné vzdělávání, dostatečně harmonizované eh, vzdělávání. A na závěr chci zmínit otázku transparentnosti. Myslím, že musíme žádat mnohem větší transparentnost při financování projektu. Musíme zjednodušit postupy, které se týkají získávání finan, financí. A poslední věc, zmíním jeden pozměňovací návrh 249, eh, kde komise říká, že eh, se zabýváme také dvoukolovými eh, vozidly. Nesmíme zapomínat na inovativní projekty, které vznikají v této oblasti. Ona se objevují i vozidla tříkolová. V jednom takovém, byla jsem svědky jednoho takového nového e, startupu a je potřeba, aby evropská legislativa e, se, se neomezovala a neomezovala inovace, e, které mohou přijít a které v tuto chvíli nemusí tedy existovat, ale mohou, mohou se objevit eh, v budoucnosti. Jinak jsem připravena spolupracovat s panem eh, zpravodajem a jsem připravena spolupracovat na dalších pozměňovacích návrzích. Děkuji a nyní Kristina Dobodalo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji i všem stínovým zpravodajům. za velkou práci, kterou na této zprávě odvedli, protože vím, kolik práce se zatím skrývá a jak je těžké nacházet kompromisy. Nicméně je potřeba, abychom se posunuli dál, abychom nabídli evropské dopravní politice určitou perspektivu. Dneska dopoledne bych se ráda vyjádřila tomu obrovskému množství pozměňovacích návrhů, které byly v části předloženy několika kolegy. Dovolte mi, abych se ale vrátila k tomu všeobecnému rámci. Všeobecným rámcem je tedy jednotná dopravní politika, kterou by se doprava v Evropě řídila. Byla řeč o financování, o e, fondu EFSI. Já si myslím, že e, musíme o těchto věcech ještě jednou přemýšlet, protože jde o to, aby tu skutečně fungoval jednotný evropský rámec. A ráda bych upozornila na strukturu evropských dálničních známek. Myslím si, že bychom měli Eh, vytvořit jednotnou strukturu. A kromě toho bychom měli vytvořit fond pro financování hromad, městské hromadné dopravy. Byla řeč o významu této dopravy. Myslím si, že v Bílé knize by, měla to, to, by mělo toto odvětví zaujímat prioritní místo. Kromě toho je tu celá řada pozměňovacích návrhů, tě, které se týkají těžkých nákladních vozů, jejich emisí CO2 po roce 2020. Jde o to, aby se tedy emise CO2 snížily o 30 e, do roku 2030 v oblasti dopravy, to je také součástí Bílé knihy. Kromě toho otázka klimatu a energetiky. Obě věci spolu navzájem souvisí. Dáme si pozor na to, aby komise zapracovala všechny důležité prvky, především pokud jde o nové cíle a také pokud jde o veřejnou dopravu. Děkuji. Vime, e, ty jsi řekl něco o pěších účastnících provozu a o cyklistech. Nevím, jak přesně to bylo myšleno, ale v každém případě e, jsou tu e, v Evropě cyklistické stezky, ty evropské cyklistické e, stezky a e, nevedou městy. Já si myslím, že by tu měly být e, tedy stezky, které vedou městy a které jsou také podporovány městy. Například v Berlíně v minulé bílé knize bylo řečeno, že tyto cyklistické stezky jsou tedy součástí transevropských sítí. A pokud jde o pěší, tak já neznám Eh, dopravní prostředek, které by bylo, kterého by bylo možno využít bez toho, abyste chodili pěšky. Dokonce i k autu musíte dojít pěšky. To je stále ještě největší objem nebo část dopravy i ve městech a neměli bychom ho ztratit ze zřetele. Pokud hovoříme o tom, jak má vypadat doprava v budoucnu, tak se pojďme podívat na příklad Kodaně. Kdybych eh, před 20 lety řekl, že více než polovina lidí bude jezdit do práce na kole, tak byste mě možná řekli, eh, že jsem blázen a snílek, ale dneska tomu tak je. 53% lidí jezdí na kole a to samozřejmě obrovsky uvolňuje silnice a snižuje eh, zátěž. V Berlíně se postavila městská dálnice a je považována za dálnici jenom proto, že má šest v eh, eh, eh, pruhu. V rámci EFSI je stanoven jeden projekt, který má financovat okružní dálnici tady v Bruselu. To nesouvisí venkovskými oblastmi je to čistě městská záležitost a je to stoprocentně eh, financováno EFSI. A pokud jde o cyklisty, tak najednou řekneme, ne, to nejde, musíme dostat princip subsidiarity a tak dále. Eh, a nyní cyklistická turistika. Eh, to se netýká tedy městského ježdění na kole. Musíme si uvědomit, že každý rok představuje 34 miliard euro za rok. To znamená, cyklistika na kole, anebo, tedy turistika na kolech, anebo také turistika na těch výletních lodích. E, na to bychom taky měli myslet. E, pokud bychom řekli, že na to potřebujeme dvě miliardy, tak by to nebyl problém, ale pokud bychom řekli, že potřebujeme peníze na cyklistiku, tak to bude obrovský problém. A proto jsem tedy e, přesvědčen, že by si měl o tom popřemýšlet a zahrnout to do toho. Nechceme přece nikoho vylučovat ale já vím, že silniční doprava je potřeba, že je potřeba i do budoucna, ale myslím si, že bychom neměli zapomínat na ty jiné druhé, eh, druhy dopravy, že bychom z toho neměli žádný způsob eh, vylučovat a prosím, abys to takto eh, zapracoval. A není pan Oni Lidbram za komisi. Děkuji. Ano, já doufám, že zohledníme dostatečně také cykloturistiku a vůbec jízdu na kole, to je důležité téma, to máte pravdu, pane předsedo. Jinak děkuji panu zpravodaji za tuto práci, za tuto zprávu, je to dobré hodnocení a dobré načasování, takže já doufám, že se vám podaří dodržet nastavený časový plán. Pozměňovací návrhy ukazují, jak jste sami řekli, že je tady obrovská kreativita ve vašem, výrobu, ve vašem výboru, ale také velké odhodlání Eh, pomoci celé věci. To je velice důležité. Já doufám, že se žádný pozměňovací návrh nestratí, nezapadne a že se podaří nějakým způsobem zohlednit v kompromisních návrzích. Celý ten materiál my bereme velice vážně. Pět věcí, které bych teď chtěl zmínit. Eh, dáváme k vaší úvaze nebo k tomu dalšímu nadcházejícímu jednání 2. června kdy budete jednat o pozměňovacích návrzích. Myslím si, že je dobré, abyste vyslali jasný eh, signál, pokud je o internalizaci externích eh, nástrojů. Tady vás podporujeme, je to věc velice senzitivní, je potřeba eh, silnou politickou podporu v této věci. Pokud jde o silniční dopravu, tak zde poprosím, abyste nevnímali silniční dopravu jako druh dopravy, který jde proti integrovanému trhu, který jde proti sociálním aspektům. Silniční doprava je velice důležitou příležitostí, kdy můžeme všichni ukázat, že je možné skloubit takovýto sektor se sociálními ustanoveními a že můžeme také zlepšit kvalitu pracovních podmínek v, této velice, v tomto velice důležitém sektoru. Komise také velice dbá na otázku agentur. Ono tady nejde jenom o tu novou agenturu nebo nějakou novou agenturu, můžeme využít stávajících agentur, ale potřebujeme nové pravomoci. S tím bychom mohli pomoci členským státům zlepšit práce v oblasti prosazování legislativy, v oblasti plánování a e, zlepšení koordinace, pokud jde o zefektivnění dopravy. Třetí věc, eh, přístavy. Přístavy to není jenom příslušné nařízení. Já vím, že eh, ohledně přístavního nařízení eh, velké nadšení nepanuje, ale Přístavy jsou důležité, souvisí s tím řada dalších záležitostí, takže poprosím, zda by bylo možné věnovat nějaké, nějakou pozornost právě problematice přístavů. Myslím, že se to zasluhují dostat se trošku více do středu pozornosti dopravní politiky. Pokud jde o městskou mobilitu, tak městská doprava tam také musí být začleněna. Je velice důležité, abychom všichni překonali eh, tu zavádějící metodu subsidiarity, ať už si myslíme, eh, eh, či ne, zda subsidiarita je zde na místě. a myslím, že musíme udělat všichni maximum pro to, abychom zlepšili dopravu v městech, abychom se na otázku našich měst zaměřili mainstreamově, to znamená ve všech politikách, které zpracováváme pro městské prostředí. Vy jste tady takovými průkopníky, protože se snažíte zvýšit integrovanou eh, městskou dopravu v rámci sítí TNT. To je velice důležité, tam celá řada konkrétních návrhů v té bílé otázce, které se týkají městské dopravy a jsou velice důležité. A pokud jde o digitalizaci, to je poslední věc, tak vy jste někteří velice správně řekli, co nám vlastně vyplývá z digitální agendy i pro oblast dopravy. Je třeba si jasně nastavit priority, co bychom mohli udělat. Před námi jsou obrovské problémy, úkoly a výzvy, zejména pokud jde o interoperabilitu, to tady někteří z vás velice správně zmínili. Druhá věc, Měli bychom lépe pochopit, eh, jak reagovat na automatizaci a eh, sdílení eh, dopravních prostředků. To jsou takové nové cesty, které se otevírají a tady je potřeba to promyslet. A poslední věc, tedy ta digitalizace, to je také otázka přístupnosti, přístupu k informacím. V tuto chvíli panuje mm, velká nechuť eh, k tomuto eh, sdílení. Děkuji a nyní má slovo pan van Merkamp. Pane předsedo, děkuji vám. A poslancům děkuji za všechny cenné připomínky. Pan de Grandes řekl celou řadu připomínků na téma kompromisy, které si ještě vůbec nemohl pročíst. Hovořili jsme o nich včera odpoledne a přesto se k tomu může vyjádřit. Pravděpodobně ví, co je obsahem toho kompromisu. Já vám to ještě nemohu říci, protože to ještě není hotové, ale je to pozoruhodné. To znamená, že máme velice dobré kontakty ve výboru. A teď, eh, co se týče chůze a jízdy na kole, to je pro mě zásadní otázka. Měla to být připomínka nebo kritika? Já si myslím, že to byla pozitivní kritika. Pokud mi řeknete, že musím jít od domu k autu, já sice žádné auto nemám, tak půjdu raději pěšky a je to tedy úkol pro Evropu, tak zní otázka. Měli bychom k tématu přistupovat opravdu s otevřenýma očima, jako například situace tady v Bruselu. To může člověk jenom zaplakat. Když by šel člověk pěšky až ke královskému paláci, tak ví, že to bude šílená procházka. Potřebujeme posílit veřejnou hromadnou dopravu. Je důležité to, co říkáte, ale pěší chůze a jízda na kole, to je opravdu téma pro Evropu nebo ty cyklostezky, to je skvělé téma, já tomu dobře rozumím, ale my se chceme dostat ještě dále a vrátíme se a předložíme kompromisy, budu vás průběžně informovat a e, s pomocí pana Kosta se vás budeme moci také dobře ovšem informovat. Chtěl bych také ještě poděkovat panu zpravodaji i stínovým zpravodajům a popřát hodně úspěchů. Dobře, Dostáváme se k dalšímu tématu udržitelná městská eh, mobilita. Spravodajkou je Karima Deli a já jí dávám slovo. Merci, monsieur le Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokud hovoříme o mobilitě, tak eh, si musíme uvědomit, že mobilita taková není cílem sama o sobě. Měl, mělo by to být právo všech evropských občanů. 80 Evropanů bude brzy žít ve městech. A mobilita by tedy měla umožnit přístup do práce, eh, do školy, na kulturní akce, a tak dále. A to i e, občanům se zhoršenou mobilitou. Nicméně městská mobilita je někdy považována za určitou, e, určitý problém, za e, překážku díky tomu, nebo kvůli tomu, že jsou eh, silnice tak nadspané auty, jsou naši eh, cestující někdy zajatci v rámci městské mobility. Je absurdní, že 50 cest eh, ve městech je kratších než 5 kilometrů. A přesto se často jezdí autem. To znamená, že my se v této zprávě snažíme o to, aby městská mobilita se posunula směrem, směrem k udržitelným eh, způsobům dopravy a abychom tedy dostali výzvám, před kterými stojíme. Které úkoly, které výzvy to jsou? Tak nepochybně to jsou klimatické změny. Je potřeba snížit emise oxidu uhličitého, které právě v oblasti dopravy stouply o 30 Musíme si uvědomit, že čtvrtinu, eh, čtvrtina těch emisí pochází ze silniční dopravy a právě snížení emise C, emisí CO2 je naší prioritou, pokud má Evropská unie splnit cíle, které si stanovila, pokud jde o emise CO2 v roce 2030. A kromě toho je tu ještě jedna věc. Musíme si uvědomit, že v mnoha městech jsou každé, každý rok překračovány limity znečišťujících látek. Částice jemného prachu přitom způsobují předčasná úmrtí. Evropská unie i členské státy se tedy musí postavit, eh, ke, eh, musí, musí tedy převzít zodpovědnost, protože i OSN formulovala jednoznačnou tezi, že právě znečištění vzduchu v důsledku používání automobilů bude do budoucna představovat nejdůležitější příčinu předčasného úmrtí. A kromě toho je to ještě jedna věc, která je stejně naléhavá jako ty předchozí. Musíme usnadnit život účastníkům provozu. A to především silničního provozu, protože si musíme uvědomit, že e, silniční provoz je velmi nebezpečný pro jeho účastníky. 30 e, e, těžce zraněných a těch, kteří při dopravních nehodách zemřou, jsou zraněni a zemřou právě ve městech. Zároveň si musíme uvědomit, že obyvatelé měst investují do mobility ve městech mnoho peněz a také mnoho času. Zároveň je to tak, že eh, například u nás nejsou eh, nemají eh, k této dopravě přístup všichni. Například 8 milionů lidí nemá k této mobilitě přístup. A to jsou tedy prekérní podmínky, je to taková takzvaná dopravní naléhavá situace, dopravní prekérní situace. Musíme si uvědomit, že změny v oblasti dopravy jsou nejen možné, ale jsou dokonce nutné. Je potřeba je provést. Myslím si, že veškeré dopravní prostředky bychom měli hodnotit z hlediska jejich udržitelnosti, ale k tomu potřebujeme i výzkum. Musíme analyzovat dopady jednotlivých způsobů dopravy na životní prostředí, a musíme se také zabývat tím, jaký dopad to bude mít nejen na tu současnou, ale také na tu budoucí generaci. Na budoucí generace nesmíme to řešit teprve za pět nebo za deset, dvacet let. Za deset nebo dvacet let už zkrátka musí existovat a fungovat nová mobilita. Vím, že jsme si na všech frontách stanovili velmi ambiciozní cíle. Brzy se bude konat eh, klimatický summit, který se eh, bude zabývat mimo jiné i mobilitou. Myslím si, že právě mobilita by měla mít prioritní význam. Navrhuji tedy komisi, aby co možná nejrychleji připravila legislativní balíček, který se bude eh, jmenovat klima a doprava. Protože musíme tedy stanovit eh, a dodržovat konkrétní cíle, pokud jde o snížení emisí CO2. Komise v tuto chvíli tedy sleduje konkrétní cíle, pokud jde o snížení e- emisí z eh, naftových motorů do roku 2030 na úrovni jednotlivých členských států. Myslím si, že tyto snahy by nás měly vést k tomu, že v městské mobilitě budeme používat nefosilní pohon, eh, pohon z nefosilních paliv. Jen tak se nám podaří dosáhnout eh, cílu, které jsme si v oblasti boje proti klimatickým změnám stanovili. V této souvislosti musíme zdůraznit, že eh, přednost by tedy měly být, mít takzvaně čisté způsoby dopravy. Do, jízdní kola, tramvaje, vlaky. Měli bychom tedy více a častěji používat jízdní kola a kromě toho bychom měli také používat více městskou hromadnou dopravu. Ještě eh, ne všechny obce a územně správní celky mají Eh, k dispozici eh, plán městské mobility a myslím si, že financování této městské mobility eh, by tedy mělo být jasně odvozeno od toho takzvaného udržit, plánu udržitelné městské mobility, který by měla mít každá obce, obec k dispozici. A v centru tohoto plánu by měl stát občan, nikdo jiný. Tyto plány, tyto projekty jsou velmi důležité pro to, aby Evropská unie dosáhla svých cílů, pokud jde o snížení emisí, ale jsou potřeba také k tomu, abychom zlepšili kvalitu ovzduší a abychom snížili počet dopravních nehod. My jsme si v této zprávě položili také otázku rychlosti na silnicích. Domnívám se, že obce by se měly postarat o to, aby do roku 2020 byla maximální povolená rychlost ve městech snížena na 30 km v hodině. Nesmíme zapomínat ani na e, přepravu zboží, na nákladní dopravu, protože i ta přispívá ke znečištění ovzduší a k zácpám na silnicích. A proto tedy ve své zprávě vyzývám k tomu, abychom tedy více využívali železniční kolejovou dopravu pro převoz e, zboží a nákladu, protože to je důležité. Kromě toho bychom k dopravě, přepravě nákladů měli používat lodě, kromě železnice. A Abychom toto všechno mohli realizovat, potřebujeme dostatečné množství finančních prostředků, to znamená investice. Při posuzování investic je potřeba brát městskou mobilitu v potaz. E, přitom musíme mít na paměti, že to je společný zájem. Mnoho členských států má k dispozici pouze infrastrukturu, která je velmi zastaralá, jejíž údržba je velmi drahá a myslím si, že právě dálniční známky by měly být a příjmy z nich by měly být použity na eh, zlepšování a modernizaci eh, infrastruktury. I eh, příjmy ze známek v rámci měst Eh, poplatků za dopravu ve městě by tedy měly být využívány na vylepšování infrastruktury. Podstatná část eh, prostředků z fondu by měla být eh, použita na městskou mobilitu. Já tady počítám s tím, že komise nám pomůže, že bude i ona podporovat výzkum a také fond EFSI, tak aby tedy byly podporovány projekty, které se zaměřují na městskou mobilitu. Dneska ráno jsem byla velmi ráda, když jsem slyšela, že v Junkrově plánu budeme mít tuto dimenzi, že tam tento bod eh, bude zohledněn a já velmi děkuji oběma zpravodajům za to, že to zohlednili. Musíme si uvědomit, že to je stěžejní věc. Je to zpráva, na kterou jsme dlouho čekali a díky této zprávě budeme mít možnost se tak říkajíc smířit s občany, protože mobilitu, městskou mobilitu potřebuje každý. Je to naprosto konkrétní záležitost. A díky těmto projektům tedy budeme mít možnost se, tak říkajíc, smířit s občany, smířit s občany, přiblížit se jim. Já na tomto místě děkuji i všem stínovým zpravodajům, kteří mě pomohli s touto zprávou. Samozřejmě, že naše práce bude pokračovat, nejsme ještě u konce a v příštích týdnech se nepochybně ještě sejdeme se stínovými zpravodaji, protože naše poselství je jednoznačné. Chceme vytvořit zprávu, která nenaplní pouze očekávání aktérů v jednotlivých sektorech, já chci ještě něco jiného. Chce, chci, aby tato zpráva naplnila i očekávání občanů. Takže za to vám předem děkuji. Děkuji vám za vaše podněty a komentáře. Děkuji. Kromě stínových zpravodajů se Klaude Schmidt, Izabela de Monte a Tita Lukaševska, Dieter Koch, Kristýne a já jsme se ještě přihlásili. Vy se ještě hlásíte? Tady si Uzavírám seznam řečníků. Na Věrkunen. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako pan zpravodaj, městská mobilita je velice důležitou otázkou. My jsme již spolupracovali s panem zpravodajem, ještě než jsme pracovali na návrhu této zprávy a já vlastně ale nevidím eh, přínos naší politické skupiny v této zprávě a nemohu souhlasit s některými možnostmi, jako poskytování eh, veřejné hromadné dopravy zdarma a vykázání automobilů z měst a podobně. Myslím, že budeme muset dále na tom spolupracovat, protože Eh, to si vyžádá ještě nějakou práci, než budeme moci souhlasit se závěrečnou zprávou. Ráda bych se zmínila o třech tématech, které by měly být zohledněny v konečné zprávě. Eh, za prvé městské plánování. My doufáme, že e, využití bozemků a e, městské plánování bude zdůrazňuje, zdůrazněno ve zprávě, protože tak e, mohou vzniknout dobře fungující sítě služeb. A fáze plánování jsou velice dlouhodobé, mají značné dobře dopady na objem, bezpečnost dopravy a i na status různých druhů dopravy. Zpravodajka zúrazňuje eh, důležitost pěší chůze a jízdy na kole. Pokud je to zohleděno v časených fázích plánování, tak je to skutečná možnost eh, využití silnic. A je tedy důležité, abychom na automobily také nezapomínali. Stále ještě budeme potřebovat automobily v městských ulicích i v budoucnosti. A také bych se chtěla eh, zmínit o inovativních a inteligentních technologiích. Když budeme využívat inteligentní dopravní dopravní řešení, potom budou dopravní řešení ekologicky příznivé, bezpečné a jisté je třeba eh, využívat efektivněji eh, dopravní infrastruktury v reálném čase, ale to ne vytvářením nové infrastruktury, i když ji také potřebujeme. Měli bychom se snažit lépe využít eh, stávající infrastrukturu. Když se dívám tedy na tento cíl, to se vyžádá e, větší spolupráce mezi různými e, zúčastněnými stranami a využití služeb. Vidíme, že e, většina dopravy by měla vycházet ze snižování emisí ale my sledujeme technologicky neutrální cesty Měli bychom zde vyzvihnout některá řešení, protože již máme několik možností, jak bychom mohli eh, využívat pohonné hmoty, s nízkými emisemi. A ještě další bod, inovativní formy e, mobility a digitalizace, to nám může zajistit e, další možnosti dopravy. Víme, že nové technologie umožňují e, využívat více proaktivní role a také je možné využívat údajů v dopravních systémech, infrastruktur údaje o infrastruktury, to nám e, umožní vytvořit dobrou e, platformu pro e, služby pro mobilitu. Takže jsme také pro zdůznění digitalizace. Tady jsou mnohem větší možnosti využití v městské dopravě. Pane zpravodaje, paní Paní zpravodajko, pane předsedo, to jsou ty tři věci, o kterých jsem se chtěla zmínit, ale myslím, že ještě předložíme několik pozměňovacích návrhů a doufáme, že potom budeme pokračovat v diskuzi. Věříme, že se nám podaří dospět ke společnému řešení. Děkuji vám, Lucy Anderson. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na této zprávě. Musím říci, že to pro mě byla vynikající zkušenost, když jsem mohla s paní Deli spolupracovat, stejně jako s dalšími stínovými zpravodaji a kolegy socialisty. Je zjevné, že se klade veliký důraz v našem výboru na to, abychom dosáhli zásadní změny v oblasti městské mobility, protože my už o tomto tématu hovoříme velice dlouho. Myslím si, že Karim má naprostou pravdu, že je potřeba zdůraznit klíčovou otázku investic. Rozsáhlých investic, které v tuto chvíli chybějí v oblasti městské mobility, takže pro nás je toto zcela klíčová záležitost která je ústředním bodem této zprávy. I studie komise ukazuje, jak je celá věc důležitá. Od roku 2014 je tady obrovský nedostatek investic dosahující až 25 miliard eur v celé Evropě, takže to jenom navazuje na naše předchozí diskuze o e, fondu EFSI, o jeho významu. Je to zvláště důležité vzhledem tomu, že 80 evropského HDP je generováno právě v městských oblastech, 80 e, lidí bude velice brzy žít ve městech a klimatické změny O těch tady hovořila i paní zpravodajka, ty nelze přehlížet. My o tom budeme diskutovat znovu, až budeme projednávat přímo zprávu o klimatických změnách. Emise skleníkových plynů rostou v oblasti dopravy, dosahujeme pokroku v jiných oblastech, ale tady ne. 25 emisí pochází právě z městské dopravy, takže je to právě situace ve městech, kterou nemůžeme přehlížet. Mám tedy určitou sympatii, pokud jde o EPP a jejich eh, omezení eh, boje proti eh, autům, ale já si myslím, že nelze přehlížet to, že jsou tady jasné skutečnosti, které dávají do souvislosti používání vozidel s klimatickými změnami, emisemi a tak dále. Jsou zde také zdravotní dopady, které jsou, myslím, zcela mm, evidentní a které souvisejí především se znečištěným ovzduším ve městech, ale i jiné věci, jako je bezpečnost dopravy, práva pěších eh, a tak dále. Toto jsou eh, věci, které mají své místo eh, v této zprávě. Souhlasíme ovšem s tím, že je třeba dát prioritu cyklistice a pěším, ale možná by bylo dobré trochu změnit ta, ty dosavadní formulace. Chceme posílit tuto zprávu také pokud jde o otázku bezpečnosti silničního eh, provozu. Chci eh, říci, že ne vždy eh, fungují fungují zákazy. Přitom většina obyvatel, 73% lidí si myslí, že doprava silničního provozu není ve městech dobrá. Takže je evidentní, že je potřeba s tím něco udělat. Velice nebezpečná situace, zejména pro pěší a cyklisty. Takže to jsou věci, které nemůžeme v kontextu této zprávy přehlížet. A z hlediska eh, strany SAD eh, chceme klást větší důraz, eh, uděláme to pozměňovacími návrhy na pracovní místa, na začlenování a také sociální dialog. Je potřeba podpořit pracovníky v oblasti dopravy. Veřejná doprava je klíčová, je zásadní, proto jsou pro nás důležití i lidé, kteří v této oblasti pracují. 1,2 milionu pracovních eh, míst v Evropě právě v oblasti městské dopravy. Eh, teď se ještě vracím tomu, co řekla Klaudie o sociální dimenzi. Je třeba to zaintegrovat eh, mnohem více, než je to tady doposavat této zprávy. Jinak souhlasím, pokud jde o to mm, využívání pozemku, to je velice důležité v souvislosti s městskou mobilitou. Takže územní plánování je, je věc, kterou také nesmíme přehlížet. Musíme zohlednit také inteligentní nové technologie. Na druhou stranu, tyto technologie nám nevyřeší úplně všechno. Pokud nebudeme řádně investovat, správně plánovat, tak mm, nikdy nedocílíme kýženého stavu. A na závěr se chci ještě vrátit k otázce rovnováhy. Náklad se musí do mě stále nějakým způsobem přepravovat, to je zjevné, ale já kladu důraz na koncepci udržitelné nákladní dopravy ve městech Potom otázka přístupnosti dopravy pro lidi se zdravotním postižením, to je klíčová věc. A nesmíme také zapomínat na to, že naše města se v Evropě dosti liší. Hovořil o tom také výbor regionů. Každé z měst čelí svým konkrétním problémům, takže zpráva musí být nastrukturována tak, aby brala v potaz různorodost městského prostředí, jejich dopravních sítí, problémů sociálního vyloučení, chudoby a tak dále. Prostě různých situací, v nich se naše města ocitají. A se tam schrnula všechny ty nejdůležitější věci za sebe a za naši skupinu. Děkuji. Evžen Tušenovský. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní zpravodajce za představení eh, návrhu zprávy. Jakožto bývalý starosta, primátor třetího největšího města v České republice a následně hejtman, chcete-li guvernér domovského regionu, mám s otázkami mobility v urbánních oblastech 16 letou osobní zkušenost. Zpráva obsahuje řadu důležitých bodů, ale celkově si myslím, že bychom se měli držet na realističtější rovině, protože některé věci skutečně eh, jsou příliš, eh, jdou příliš mnoho eh, do budoucna a my úplně nevíme, co bude za 30 let, jaké přijdou nové technologie. Při úprku těch technologií nových se to dá velmi těžce odhadnout Především bych eh, víc zdůraznil, že každá urbání oblast, každé město má své specifické geografické, klimatické, demografické a další podmínky a odlišné potřeby. Jedno řešení padnoucí všem zkrátka neexistuje a měli bychom rovněž eh, ctít zásadu subsidiarity, protože ne vše podle jednoho modelu se dá prosadit na úrovni města. A to říkám té své zkušenosti dlouholeté. S tím souvisí otázka hierarchizace dopravních módů ze strany, ze strany paní zpravodajky. Nejsem plně stotožněn s myšlenkou, aby se provoz vozidel na tradiční paliva v městských oblastech zcela zakázal. I s tou vizí toho, toho velkého, dlouhého času, protože skutečně nevíme, jak se budou některé věci vyvíjet. Nevšude také dává smysl využití pěších zón, jakoby nutnost pěších zón a kol, protože některá, některé prostředí to skutečně nepřináší a vím, co je formální postavení pěších zón a kol, do kterých se investovaly velké prostředky, ale nebyly využity. Chce to rozum, chce to velmi jasné zkušenosti v daném městě. Na jednu stranu vítám deklarovanou technologickou neutralitu při využívání eh, alternativních paliv, na stranu druhou vidím jasnou preferenci pro elektrický pohon. Eh, I toto je velmi diskutabilní, i když si myslím, že má smysl, má to smysl pomáhat, ale eh, elektrický pohon využívány ve městech má, svou, sekund, má své sekundární efekty, to znamená posílení elektrické sítě, Eh, řešení dalších infrastrukturních velmi komplikovaných věcí, které ve městě se nedělají, při velký, ve velkých aglomeracích se nedělají úplně jednoduše. Měli bychom přitom brát v potaz i další alternativní eh, zdroje, tak jak již bylo řečeno mými kolegy šed, eh, stínovými zpravodaji, jako může být například vodík, CNG a možná další alternativní pohony, které se mohou v ve velmi blízké úrovni objevit a myslím si, že a souhlasím se s paní zpravodajkou, že tady podpora těchto nových technologií nezatěžující životní prostředí je samozřejmě na místě. Závěrem projekty městské mobility bychom měli určitě podporovat a jsem velkým zastáncem, ale nejsem příznivcem e-markingu finančních prostředků EU, protože ty mohou právě způsobovat některé efekty, nerozumného použití, protože někdy tyto peníze jsou, tak se budou realizovat, ale upozorňování a další motivace na využití těchto prostředků tím směrem s tím určitě souhlasím. V tomto směru určitě podám také pozměňovací návrhy, nebo podáme pozměňovací návrhy a těším se na spolupráci a určitě se rád těchto diskuzí eh, na setkání se stíbanovými zpravodaji eh, budu rád podívat. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Jetzt hat das Wort Matthäus von Miltenburg. Děkuji a nyní má slovo pan Milton. Miltenburg, děkuji, pane předsedo. Mohu hovořit nizozemsky jménem tisíců nizozemských cyklistů, kteří jezdí každodenně do práce na kole. Bych vám všem chtěl poděkovat, co usilujete jste o podporu udržitelné městské mobility. O to jde, ale způsob, jak toho chceme dosáhnout, se u mě nesetkává bezpodmínečně se souhlasem. Na toto téma jsme často diskutovali, také jsme diskutovali o subsidiaritě. A jako zpravodaj je vždy nutné balancovat je to jako případ provazolesce. Lano musí být vždy dostatečně napjaté. Je nutné nalézt tu správnou rovnováhu. A v našem případě jde o udržitelnou městskou mobilitu s e, reálnými plány. Ale e, nejde tedy jenom o účelné vynakládání prostředků. Musíme sledovat cíl, nejde jenom o investování, musíme se podívat na různé kompetence v Evropě. Jsou za tuto oblast příslušné různé úrovně, komunální, regionální, je to různé. Například u nás v Nizozemsku je to v kompetenci regionů, říkají si provincie. Proto nemůžeme vnucovat nějaké společné plány udržitele městské mobility, protože ty kompetence jsou opravdu různé, organizace je různá. K tomu je nutné přihlednout. A já bych chtěl také kritizovat, že v případě městské mobility eh, nesmíme, nesmíme zapomínat na programy TNT a na nástroj pro propojení Evropy, ale současně je třeba dbát na to, abychom usilovali o dobrý kompromis, abychom získali více prostředků z nástroje EFSI, protože nástroj pro propojení Evropy eh, má mít snížené prostředky. Potřebujeme značné propojení infrastruktur a pokud eh, k tomu ještě přidáme velmi mnoho plánů městské mobility, eh, tak se nám to příliš rozmělní. V evropské zprávě bychom neměli hovořit o eh, žádné hierarchii druhů dopravy, neměli bychom nic předepisovat, nemůžeme tvrdit, že je nutné bezpodmínečně zajistit dopravu, veřejnou dopravu zdarma, nebo není možné obecně předepisovat eh, maximální rychlosti. Tady neexistují paušální řešení eh, pro všechny. Musíme eh, zohledňovat místní podmínky. Kdo potřebuje dopravu, potřebuje i pozitivní pobídky. V Nizozemsku eh, sledujeme velice aktivní politiku na podporu cyklistiky, abychom usnadnili občanům jízdu na kole do práce. A bylo také nutné vytvořit pruhy pro autobusy. Snažíme se usnadnit podmínky ve veřejné dopravě například vytvářet eh, zelenou vlnu pro veřejnou hromadnou dopravu, ale eh, to nevychází z nějaké rigidní hierarchii. Pro řešení dopravních problémů potřebujeme inteligentní řešení, například e e, ITS, inteligentní dopravní systémy. Co se týče budoucnosti, mohli bychom říci inteligentní doprava v chytrých městech. To znamená, že za prvé potřebujeme výzkum, dále je nutné experimentovat, hledat řešení ITS v aglomeracích a k tomu jsou zapotřebí eh, peníze, mimo jiné i evropské prostředky, mimo jiné i z programu Horizon 2020. S Junkrovým eh, plánem eh, budeme mít asi k dispozici omezené prostředky je třeba nastartovat konkrétní výzkumné projekty, například pro jízdní kola, která budou schopna zájemně komunikovat, komunikovat s prostředím. Je třeba vybavit elektrická vozidla infračervenými komunikačními prostředky. Měli bychom předkládat takovéto návrhy. Podle mého takováto inteligentní řešení patří do zprávy, protože to bude zajímavé i pro automobilisty v Evropě. Děkuji. Děkuji, Maria Kylenen. Uh, Děkuji, já chci eh, poděkovat paní zpravodajce, paní Deli. Je, všeba, je třeba si vše v našem výboru a v parlamentu celkově mm, eh, dobře promyslet, abychom nalezli správná řešení, správné přístupy, protože nám nejde jenom o zákazy, omezení a tak podobně. My chceme nabídnout alternativy. Také chceme zlepšit plánování dopravy do budoucna v řadě aspektů, ať už jde o vydávání jízdenek, využívání nových technologií, podpora eh, alternativních druhů dopravy a tak dále. Zdá se, že se zlepšujeme, že se nám daří nabízet pobídky pro ty druhy dopravy, které chceme podporovat. Ovšem je tady otázka klimatických změn, kvality ovzduší, ty nesmíme přehlížet, ale jakým způsobem konkrétně je budeme řešit, to je teprve třeba ehm, to je třeba teprve vyřešit, ehm, je potřeba získat k tomu širší podporu. My bychom měli podporovat především dobré plánování dopravy ve městech je potřeba zajistit, aby do takového plánování vždycky byly zapojeny všechny úrovně eh, vlády a řízení. Je dobře nastavit rovnováhu, aby ta navržená řešení byla vyvážená, aby byla dobře přijímaná. Musíme se zamýšlet nad tím, jak pozitivně motivovat eh, ke změnám, což je vždy lepší, než eh, stanovovat nějaké zákazy a přinášet omezení. V této zprávě bychom měli také mluvit o tom, jakým způsobem zlepšit městskou mobilitu v celé Evropě. Jak zajistit, aby se lidé vzdali snáze aut a přitom měli alternativní možnosti, jak zajistit, že vlastně nebudou mít takovou potřebu se auty přesouvat. Zde je třeba mít na mysli, že v různých členských státech se hodně liší struktura měst, regionů, samozprávných celků a ty řeší své problémy mm, svými způsoby. Společně se spravodajkou a stínovými spravodaji věříme, že se nám podaří tyto problémy vyřešit. Děkuji. Tak, Peter, já jsem nevěděl, já jobbat som lastbilschaufför. Děkuji. Asi víte, že já jsem působil jako řidič eh, velice dlouho ve své kariéře. Působil jsem v odlehlé oblasti, kde nebyla příliš eh, mnoho, nebylo příliš mnoho alternativ k silniční dopravě. Ve Švédsku se teď snažíme prosazovat železnici z praktických eh, důvodů. My hovoříme zhruba o 50 tunách eh, nákladu, což je takový průměr při železniční přepravě, ale při přepravě, ovšem jakým způsobem přepravit eh, takové množství jinak než tím běžným způsobem. Je třeba vždycky promýšlet eh, praktické dopady a sice dbát na naše ambice a prosazovat eh, své ambice v oblasti dopravy, ale musíme být zároveň realističtí a praktičtí, protože Eh, ve městech a oblastech existují určitá omezení. Dále potřeba podporovat eh, další výzkum toho, jak eh, podporovat sice dopravu, ale nezatěžovat tím více životní prostředí. Možná se shodneme na tom, jakým způsobem snížit hustý dopravní provoz. Možná by to bylo tak, že bychom více využívali noční hodin k určitému druhu přepravy. Cyklistika mm, je velice dru- dobrým eh, druhem dopravy, ale vemte si třeba Švédsko, kde máme eh, v zimě minus 10, velice často 15 cm sněhu a jízda na kole v tom případě je prakticky nemožná. Eh, cyklisté jsou navíc velice zranitelní v dopravním, v silničním provozu, pokud nemají přímo vyčleněné cyklopruhy. Takže nad tímto všem eh, je třeba se zamyslet, je třeba se zamyslet nad eh, palivy, eh, bioplyn se teď často používá například v městské dopravě. My se ve Švédsku opravdu snažíme podporovat cyklistiku a jízda na kole je využitelná přes letní období a lidé často na kole jezdí, ale v zimě je to zkrátka nemožná věc. Nesmíme zapomínat na výzkum v oblasti dopravy. V budoucnu doufám, že budeme schopni více ochránit městské oblasti tím, že budeme používat elektrický pohon. No, ale samozřejmě tady v té oblasti je potřeba ještě další výzkum. Mm. Ve městech teď řešíme problematiku nákladních vozidel, dopravních zác, hustého provozu a tak dále. Eh, takže kvůli tomu je třeba eh, prosazovat eh, takové druhy dopravy, které budou méně zatěžující pro životní prostředí a je potřeba na to nasměrovat nasměrovat eh, výzkum a pokud stojíme o elektrický pohon, tak musíme také myslet na to, jak se elektřina vyrábí, zda je to ekologické. Děkuji, máme málo času, musí musím tedy bohužel omezit váš čas na dvě minuty. Klaudia Schmidt jako první, pokusím se hovořit rychle. Nejprve bych chtěla poděkovat za tuto zprávu. Myslím, že e, zde zazněly důležité věci jako klimatické cíle, statistiky, cíle Bílé knihy a tak dále. Samozřejmě podporuji i udržitelná řešení a také se dovedu smířit e, s dnem EU e, na jízdním kole a s e, veřejnou dopravou zdarma. E, víte, že v Rakousku máme ekologicky nejpříznivější město, jeho jméno, prosím, je to Salzburg a cyklistickou dopravu máme cyklistické stezky, máme zóny setkávání, máme samozřejmě i zóny pro pěší. Já samozřejmě vím, o čem hovoříme. A máme také elektromobilitu společně s hospodářskými podniky. A protože obývám Salzburg a když mě to zpráva označuje, že se stávám eh, vězněm eh, mobility z nedostatku dalších možností, tak to nepokládám za dobré. Rozhodně eh, nepodporuji zvednutí ukazováku čku, který je jasný, když čtu tuto zprávu. Jistě, princip subsidiarity to zaznívá, ale jenom jako slovo a neobsahově. To je samozřejmě záležitostí a odpovědností členských států a také eh, regionů a měst musí převzít odpovědnost, aby umožnili udržitelnou mobilitu. Hovoří se tu o eh, družstvech, pro automobily, některé projekty stojí za eh, podporu, ale já jsem proto, abychom do toho zapojili opravdu města. Když nebudeme mít města na své straně, tak s tím nemusíme vůbec začínat. Města nám musí poskytnout ty informace. To eh, nejde ní záležitost komise, aby vypracovávali nějaké zprávy o množství automobilů, takže prosím bez poukazování na věci, ale měli bychom do toho zapojit města, jinak nedostaneme zelenou. Děkuji Isabel Temont. Integraci. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodajce a stínovým zpravodajům. Odvedli velice dobrou pozitivní práci, zejména pokud jde o cíle, pozornost, kterou věnujeme environmentálním, sociálním otázkám a tak dále. Možná bychom se ale měli odklonit eh, od dřívějšího přístupu a být eh, trochu komplexnější. Co tím myslím? Příklad. Pokud jde o auta, není třeba je demonizovat. Ale zase si myslím, že je třeba hledat nějaká přijatelná řešení pro mobilitu ve městech, protože vemte si ty obtíže, když hledáte parkovací místo s autem. Musíme být inovativní. Mluvíme o 12-18% snížení používání aut ve městech, ehm, ale třeba vnímat příčiny i následky tohoto druhu mm, dopravy řešit e, problémy s parkováním. Pokud jde o dýzlové motory, objevují se nové generace, ale ty vypouštějí v podstatě stejné emise, pokud jde například o metan. Pak je tady další věc, a to je změna územního plánování ve městech. Já si myslím, že ta je potřebná. Tady nesmíme zapomínat na dvě věci. Především na to, že je potřeba zapracovat do změn územního plánu dopravní požadavky. Také je potřeba využívat inteligentních technologií. My jsme už byli svědkem pozitivních příkladů v některých evropských městech. Prosazuje se koncepce ekoměst. Máme opět velice dobré příklady. S tím souvisí ta koncepce inteligentních měst. Například v Itálii už ehm, vznikla celá řada velice pozitivních nápadů, které se týkají skloubení dopravy a územního plánování. Děkuji. Lukaševská. Děkuji a nyní paní Báta Lukaševská. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála paní zpravodajce, protože mu, musím říct, že její zpráva obsahuje velmi důležitá hlediska, ať už je to ochrana životního prostředí, snížení emisí a tak dále. Já naprosto, eh, já si velmi cením její nekompromisnosti, pokud jde eh, tedy o některé návrhy, například pokud jde o zákazy a omezení. Ale Zároveň je to tak, že tedy rovnováhu, eh, rovnováhy dosáhneme tehdy, pokud budeme zastávat svůj, svoje stanovisko, ale zároveň budeme brát v potasy stanoviska jiných. To znamená, že musíme eh, postupovat rozumně, musíme vzít v potaz veškerou komplexitu tomu, toho problému, to, že eh, každé město je jinak rozvinuté, musíme se dívat do další, příštích 10-15 let, ale zároveň eh, to musíme celé pojmout pružně. Nesmíme to vzít jako nějaký, nějaké přikázání. Nemůžeme městům předepisovat, jak konkrétně mají snižovat emise, jak mají tedy zlepšit zdravotní stav obyvatel. A pokud tak chceme činit, musíme předkládat objektivní studie. musíme do toho procesu zapojit i starosty, protože pokud se starostové postaví, postaví proti nám, tak můžeme mít tu nejlepší vůli a nic nám to nepomůže. Já se tady nechci nikoho dotknout, ale před několika týdny Eh, bylo v Londýně zaznamenáno velké znečištění a slyšel jsem, eh, londýnský eh, starosta k tomu řekl, ať lidé několik dní nejezdí autem. To znamená, že ne, nenavrhl v podstatě žádné konkrétní řešení, které by eh, do budoucna tomu znečištění zamezilo. A to se netýká pouze Londýna, to se týká i dalších měst. To znamená, že se domnívám, že tato zpráva v posledku bude dobrým kompromisem, že to nebude pouze takovéto paušální přikázání, protože jinak by z toho nic dobrého pro občany nevzešlo. Děkuji. Děkuji a nyní Dieter Koch. Paní Deli, chtěl bych vám velice srdečně poděkovat za návrh zprávy. Já mohu velice mnoho z toho podpořit důsledku krátkosti času jenom heslovitě, co podle mého ještě chybí a co bude obsahem pozměňovacích návrhů. Za prvé, koho to překvapuje, multimodální vydávání jízdenek, to by se zde mělo objevit eh, jako pojem to, eh, co k tomu města potřebují. Za druhé inteligentní dopravní systémy, co se týče vozidel a infrastruktury a s tím také souvisí myslí celoživotní vzdělávání našich občanů. Pokud budou tyto systémy odmítat, nebudou je používat, tak můžeme dělat, co chceme, ale neuskutečníme je. A za třetí, jsme eh, výbor pro dopravu a cestovní ruch, takže eh, také eh, příznivé podmínky ve městech pro cestovní autobusy a karavany. Děkuji dále Kristin Revodalo. Alors tout d'abord un grand merci. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat Karině a všem stínovým zpravodajům, především paní Anderson, za jejich úhel pohledu a přístup k této zprávě. Víme, že, že co tady zaznělo je velice důležité, jenom zmíním věci, které jsou důležité pro mě. Například zlepšení přístupnosti Udržitelnost totiž musíme vnímat ze sociálního hlediska. Udržitelná mobilita to není jenom environmentální, ohled, environmentální hledisko a veřejné zdraví. Odpoledne eh, se tady bude prezentovat eh, studie o eh, soudržnosti, valorizaci veřejných služeb a přístupu veřejnosti a tyto věci musíme prosazovat více v rámci udržitelné městské mobility. Jinak plně souhlasím s Karimou, pokud jde o to, že je třeba dále podporovat městskou mobilitu a tady vyzývám komisi, aby, před, aby podpořila iniciativy, které byly předloženy v oblasti integrované městské mobility. Také bych si přála, aby nás komise aktuálně informovala o současném stavu mobility v různých eh, iniciativách, například co Evropská platforma pro městskou mobilitu. Tam eh, schválila v roce 2013 balíček městské mobilitě. Jak to s tím vypadá? A dále, jak komise vnímá inteligentní města, inteligentní komunity z hlediska účasti místních úřadů z hlediska viditelnosti takovýchto partnerství a jejich implementaci v oblasti městské mobility. Děkuji. Děkuji i za to, že jste eh, držela časový limit. Já jsem se tedy přihlásil o slovo. Myslím si, že bez změny městské mobility nedost přispějeme k tomu, že bychom byli eh, schopni čelit eh, klimatickým změnám. Musíme si uvědomit, že mobilita musí být zaručena, ale zároveň musíme chránit klima a to je také cíl Evropské unie, na kterém jsme se velkou většinou shodli. Jak se tak stane? Nikdo nechce zakazovat auta, to tady bylo dvakrát řečeno, nikdo nechce zakazovat auta, ale musíme zkrátka zvolit jinou dopravní politiku. A jak eh, to realizujeme? Nemůžeme vůbec omezovat mobilitu, protože existují analýzy, které hovoří o tom, že za posledních mnoho let se eh, na mobilitě nic nezměnilo. Zkrátka dvakrát denně eh, člověk opouští domov, pouze se změnily eh, vzdálenosti, které přitom urazí. Na mobilitě jako takové se nic nezměnilo. Druhá věc, kterou chci říci. Máme tady obrovské možnosti. Například v Berlíně existuje studie, která hovoří o tom, že 50 eh, dopra- eh, nákladní dopravy se může převážet na nákladních jízdních kolech. To je obrovská eh, šance, kterou musíme propagovat, že je to možné tedy ten, tu dopravu koncipovat jinak. Investice. Samozřejmě, že tady je investment gap, nedostatek investic, ale jsou tu i špatné investice. Například po pádu zdi před 25 lety se v Berlíně rozhodlo, že bude lepší, když eh, pět, že se tedy eh, postaví eh, pět kilometrů metra Eh, místo toho, aby se postavilo mnohem víc kilometrů tramvají. Přesto se roz, eh, každý ví, že eh, větší vzdálenost tramvají, větší dráha tramvaje je lepší než pouze těch pět kilometrů metra. Přesto se to takto rozhodlo a podle mě to nebylo dobré rozhodnutí. Například územní plánování, to je také velmi důležitá věc. V Německu se E, každý den zastaví 150 kilometrů asfaltem. Myslím si, že to bychom měli snížit. A jak to uděláme, musíme ty města koncipovat jinak. Pokud, se, pokud tady srovnáme Atlantu a Barcelonu, mají stejný uh, uh, počet obyvatel a Atlanta má mnohem větší plochu, kterou zabírá. A nyní ještě princip subsidiarity. Pokud města nechtějí evropské prostředky, mohou si dělat, co chtějí, ale nemůžeme v Evropě říci, dobře, vy dostanete peníze a je jedno, do čeho je budete investovat. To znamená, že potřebuje, nemůžeme eh, vydávat inteligentní prostředky na hloupé hm, projekty. Hlavní věc, dostanete prostředky. To není možné. Musíme eh, kontrolovat to, do čeho jsou evropské prostředky investovány, jestli jsou to inteligentní Eh, projekty. Pane Tošenovský, můžete eh, krátce poslouchat. Eh, vy jste tady řekl, vy jste řekl, že že je to někdy problematické z hlediska eh, cyklostezek. Eh, u nás v Berlíně eh, jsou tedy silnice, kde je omezená rychlost na 30 km v hodině a tam tedy ty cyklostezky nejsou potřeba. Samozřejmě, že nechceme vytvářet umělé projekty, ale musíme vždycky dávat pečlivě pozor na to, kde se, kam se ty peníze investují. Musíme si uvědomit, a to říkám jinému kolegovi, že v zimě se dá jezdit na kole stejně jako v létě já jsem eh, i v zimě byl schopen jezdit na kole v 8 hodin ráno a šlo to velmi dobře. Eh, a nyní má slovo paní Kopčinská z komise, prosím. Uh, good afternoon. Uh... Dobrý den, děkuji pane předsedo, děkuji za slovo. Chtěla bych říci, že tato diskuze jasně ukazuje, že téma měst a městské mobility. To je pro nás všechny téma velice blízké a důležité. A to řekla také paní zpravodajka ve své mm, zprávě. My si této zprávy ceníme. Paní zpravodajka uvedla, že je třeba zapracovat na městské mobilitě, protože to je velice důležitý cíl z hlediska dekarbonizace, směřuje to ke zlepšení kvality ovzduší a tak dále. Ale nesmíme zapomínat, že pokud se chceme věnovat městské mobilitě, tak by to mělo být také proto, že doprava ve městě je důležitá pro rozvoj měst. A protože jsou to právě města, kde žije většina evropských obyvatel, tak eh, by se eh, tak se tam také produkuje většina evropského HDP a proto je třeba zajistit, že důležitý prvek, který umožní zlepšit eh, kvalitu městského života, bude řádně zohledněn. A to je právě městská mobilita. Není to poprvé, kdy Evropská komise představuje ve vašem výboru podobné téma. A tak využiju této příležitosti, abych znovu Evropskému parlamentu poděkovala za to, že je takový eh, velký zastánce a vždy byl velkým zastáncem akcí, které jsme sami navrhovali proto, abychom zlepšili městskou mobilitu v evropských městech. Jasně tady zaznělo, říkala to paní zpravodajka, ale celá řada dalších poslanců, že je potřeba přijmout opatření na všech úrovních vlády a zprávy země. A to já si myslím, že je potřeba opravdu zdůraznit, protože udělat potřebujeme celou řadu věcí pro to, aby se ve městech zlepšila mobilita a to téma je příliš důležité na to, abychom celé břímě nechali jenom na městech. Jsou to různé druhy věcí, činností, eh, které je potřeba zrealizovat a za které odpovídají přímo města, jejich starostové, ale pak je tady také